Kolleginnen A pánové, dovolte mi, abych vás velice vřele přivítala. Jsem velice ráda, že tolik z vás se dostavilo dnes odpoledne do Bruselu na naše zasedání. Nicméně Dívám se na křesla našich europoslanců a mám pocit, že bychom měli nechat dveře otevřené o něco déle. Navzdory tomu bych chtěla zopakovat, že jsem velice ráda, že jste se dostavili v tak hojném počtu. Dnes se koná první den našeho slyšení. Celé odpolední zasedání bude na webstreamu, to znamená, že vás lidé mohou obdivovat, pokud si sednou před počítač a chtěla bych také zdůraznit, že okamžitě po skončení našeho slyšení jsme připravili malé pohoštění, které se bude podávat ve foje před tímto zasedacím sálem. Takže, jak již jsem říkala, dnes eh, máme první den našeho slyšení. Program je opravdu nabitý. A ráda bych eh, velice vřele poděkovala všem odborníkům, kteří byli svorní a dostavili se na naši schůzi. Jak vidíte, máme vynikající odborníky v našem prvním panelu. E, Později odpoledne se bude konat druhý panel a zítra dopoledne nás čekají ještě dva další panely a ve všech jsou skutečně vynikající odborníci. Myslím, že nemusím hovořit o působnosti našeho výboru, našeho výboru, který má zkrátku SURE. Je to zvláštní výbor, který se zabývá nejrůznějšími výzvami v oblasti rozpočtové politiky. V první řadě máme na starosti priority, které se týkají legislativy, rozpočtových otázek, také se budeme zabývat střednědobým plánováním a také Eh, bychom měli přijít s návrhem, s určitým odhadem, kolik finančních prostředků bude zapotřebí v rozpočtu. Měli bychom vytvořit eh, určité indikativní eh, principy, jakým způsobem se budou alokovat jednotlivé finanční prostředky do jednotlivých kapitol a okruhů. Na závěr měli bychom se také podívat na propojení mezi výdaji a mezi příjmy. Měli bychom Eh, zajistit nebo zjistit, zda je nutné posílit naše vlastní zdroje. Čili to jsou jednotlivé dotazy, na které bychom měli najít odpovědi během našeho eh, slyšení. Celý tento proces by měl být eh, ukončen do příštího roku, do června nebo července, kdy Evropský parlament bude vyjednávat na finanč, finanční výhledy s radou. Také čekáme um, návrh ze strany komise, který se bude zabývat touto otázkou, které také přispěje Evropský parlament. Jak už jsem říkala, v minulosti jsme chtěli sehrávat paralelní úlohu a paralelní úloha neznamená, že bychom měli dvě různá, různá stanoviska, která by se nikdy nesetkala. No, pak, když zdůrazněme paralelní úlohu, tak chceme zajistit výměnu názorů v této oblasti. Jak víte, komise vytvořila pracovní skupinu, kam spadá jednak pan komisař. Tato skupina bude projednávat formát budoucích finančních výhledů. Pochopitelně náš výbor nechce znovu objevovat kolo, dělat práci, která již byla odvedena. Naším úkolem je vytvořit politiku, která zajistí dosažení evropského koncenzu. A myslím, že v tuto chvíli koncenzus je stělesněn v naší vizi 2020 tato politika byla přijata radou a v Evropském parlamentu jsme vůči této politice přijali velice pozitivní stanovisko. Jak víte, chceme zajistit především inteligentní růst v rámci politiky 2020, chceme také zajistit trvalé, udržitelný ekonomický růst v Evropské unii, chceme efektivněji a lépe využívat Ehm, zdroje, chceme zajistit konkurenceschopnou ekonomiku a chceme také zajistit ekonomiku, která bude vytvářet nová pracovní místa a zajistí maximální kohezi jak na územní úrovni, tak na sociální úrovni. Věříme, že všechny stávající nástroje, jak na úrovni Evropské unie, tak na úrovni jednotlivých členských států, by měly být použity pro dosažení těchto cílů. Hovoříme dlouho o evropské přidané hodnotě. A když jsme hovořili o dokumentu pana Garigy, tak jsme zmiňovali také tato témata. Tento proces může fungovat, když zajistíme, aby tyto cíle do sebe vzájemně zapadaly, aby se propojovaly, ale také musíme zajistit dvě úrovně. Musíme zajistit, aby docházelo ke spolupráci mezi Evropskou unii a členskými státy. To znamená, že opatření, která přijmeme, budou efektivní a budou se vzájemně doplňovat. Také máme zkušenosti z minulosti, kdy naopak si tato opatření protiřečí, kdy nejsou efektivní, tak potom brání k dosažení úspěchu. Když jsme udělali revizi jednotlivých alternativ, jak dosáhnout těchto cílů, tak jsme si uvědomili, že jsou tady tři nástroje. Legislativní, koordinativní a také nástroj evropských rozpočtů. Co se týče evropského rozpočtu, tak to znamená financování v širším slova smyslu. Předpokládáme, že musíme využít všechny tři typy nástrojů zároveň, abychom opět mohli zajistit náš úspěch. Co se týče evropského rozpočtu, když se podíváme o politice, kterou máme na mysli, tak rozpočet musí být těm eh, hnacím motorem, díky kterému můžeme zafinancovávat naše politiky. Tato strategie by nám měla umožnit, abychom vytvářeli legislativní eh, nástroje, opatření takovým způsobem, abychom mohli náležitě investovat eh, v budoucnosti, abychom měli správné výdaje. To znamená, naše rozpočtové výdaje nejsou zase tak příliš vysoké, v tuto chvíli je to ve výši 2,2 celkových evropských výdajů. Nicméně si myslíme, že tyto investice jsou stále hodně vysoké. Musíme investovat nejen stávající trendy, ale také musíme zainvestovat do nových impulzů. Jedna věc, na které se všichni shodneme, je vytvoření větší synergie. Eh, synergie rozpočtové politiky jak na evropské, tak na národní úrovni. To znamená, že investice, které jsou zainvestovány jménem programu 2020 budou financovány především z národních rozpočtů. Nicméně tyto finanční prostředky musí být stále rozdělovány na evropské, celoevropské úrovni. Tento malý evropský rozpočet, který je v těch absolutních číslech není zas tak eh, velký, musí být využit takovým způsobem, aby vytvářel maximální předanou hodnotu na evropské úrovni a zároveň nám musí umožnit, abychom dosahovali jednotlivých eh, cílů. Konečná verze eh, programu 2020 ještě nebyla finalizována. Celá řada různých orgánů a výborů hovoří o těchto otázkách, čili tyto věci se musí ještě finalizovat. Nicméně jedna věc je už nyní jasná a to, že veškeré politiky Evropské unie, včetně zemědělské politiky, politiky soudržnosti, politiky zahraniční. Všechny tyto politiky musí být mobilizovány tak, aby celkově podpořili tuto strategii 2020. Pracuji na předpokladu, že všichni členové Evropského parlamentu se mnou souhlasí v tom, že Evropa 2020, tento program, bude nejdůležitější politickou strategii příštích deseti let. Bude to takový zlatý standard a to je naprosto jasné, to také vyplynulo z diskusí, které jsme měli na základě dokumentu, který předložil kolega Karigas. Co se týče strukturálních fondů, zemědělské politiky, politiky rozvoje, vědy, výzkumu, těchto jednotlivých rámcových programů, programů v oblasti konkurenceschopnosti. Pochopitelně tyto jednotlivé projekty eh, spotřebovávají velké finanční částky, musíme je revidovat, musíme zvážit eh, veškeré změny, abychom docílili jejich maximální optimalizace a účinnosti. Musíme zajistit efektivnější přístup a neustále naši efektivnost eh, dále zlepšovat. Musíme dosáhnout maximálních výsledků, i když eh, rozpočet, který máme k dispozici, je omezený. Jsem velice potěšena, že máme mezi námi vynikající odborníky. Těším se na naši diskusi. Doufám, že všichni do ní přispějí a jak jsme vždy zdůrazňovali, jsme otevřeni jakékoliv eh, konstruktivní kritice, která se týká jednak stávající struktury Evropského rozpočtu, ale zároveň také otázek, jak postupovat dál. Musíme jasně definovat finanční výhledy. Musíme se zamyslet nad tím, jaké činnosti by měly být zafinancovány na úrovni Evropské unie. Zda je tedy lepší investovat do některých politik na celoevropské úrovni. Takže prosím, buďte naprosto otevření, mluvte na rovinu a buďte tak laskaví Podělte se s námi o vaši vizi, o vaše výhledy eh, na vývoj v Evropě v tomto ohledu. Co je zcela jasné o budoucnosti, nemůžeme hovořit až po roce 2014. Je důležité, abychom nyní eh, začali hovořit o efektivní implementaci programu 2020, čili v rámci těchto diskusí o nových finančních výhledech musíme zajistit, aby právě strategie 2020 byla úspěchem. Musíme zajistit, aby sociální tržní ekonomika byla ještě přínosnější pro Evropany v 21. století. Takže ještě jednou všechny vás vřele vítám a ráda bych oficiálně zahájila tento první panel Naši odborníci budou spolupracovat s moderátorem. Moderátor bude klást dotazy jednotlivým odborníkům a zároveň je bude žádat, aby poskytli odpovědi. Na každém, v každém panelu máme tři odborníky a nyní bych vás ráda ještě informovala, jak to bude fungovat během toho jednoho panelu udělá moderátor na úvod takový pětiminutový úvodní proslov a pak bude klást dotazy jednotlivým odborníkům a každý odborník bude mít také pět minut, aby odpověděl na dotazy, které zazní nejdříve z úst moderátora. Potom se dostaneme k dalšímu kolu a v tom dalším kole budou mít možnost eh, položit otázky odborníkům naši poslanci. Takže nyní hovořím k našim europoslancům. Chtěli bychom zajistit živou výměnu názorů a není tedy důležité, abyste říkali své projevy, eh, proslovy, ale žádám vás, abyste kladli konkrétní dotazy našim odborníkům. Budeme tedy mít několik eh, dotazů, každý bude mít maximálně dvě minuty na dotaz a po tomto kole dotazů se vrátíme k našim odborníkům v panelu a moderátor eh, možná bude strukturovat jednotlivé otázky, abychom měli jistotu, že naše odborníci také budou moci odpovědět určitým strukturovaným jasným způsobem. Co se týče harmonogramu, tak eh, pokud nám to čas dovolí, nemám nic proti tomu, abychom měli druhou, po případě třetí, eh, třetí kolo otázek. A nebo aby kolegové eh, opět eh, položili další dotaz i v druhém kole dotazu. Čili pokud chcete mít živou výměnu názorů, tak eh, pochopitelně odpovědi opět vyvolají další dotazy, čili máte možnost se ptát dál. To je tedy podle mého názoru takový návrh, jak by měl vypadat takovýto panel. A nejdříve bych eh, na úvod dala slovo panu, nebo představila jednotlivé kolegy, pana Andreho Sapira, eh, který je eh, z Svobodné bruselské univerzity. Potom je to Patrik Bressler, který je z bruselské kanceláře. Fraunhofer Gesellschaft, dále je to Jose Reise, který je z portugalské univerzity v Coimbře, ředitel ekonomické fakulty a potom také máme kolegyně Leslie Wilson, eh, která je generální tajemnicí Asociace evropských univerzit. A v neposlední řadě naše moderátorka je paní Andrea Renda, která je vědeckou pracovnicí eh, v Evropském centru, eh, kde se studují jednotlivé evropské politiky. Takže prosím. Frau Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Především za to, že jste mne pozvali, abych se účastnil tohoto panelu a požádali mne, abych jej moderoval, což si myslím, že nebude úplně složité pro mne, když se dívám na to, jak kompetentní řečníky máme. Dnešní panel se bude zabývat inteligentním růstem v budoucích letech budeme hodně hovořit o inteligentním, inkluzivním a trvale udržitelném růstu. Vzniká nám nová terminologie, kterou si musíme naučit, ale není to poprvé, protože před deseti lety se hovořilo zase o tom, že Evropská unie se má stát tou nejkonkurenceschopnější ekonomikou založenou na znalostech. Jinými slovy tedy, a konkurenceschopnost a trvale udržitelný rozvoj začíná jít v tomto desetiletí ruku v ruce. Různé aspekty tohoto cíle byly v různých letech více či méně zdůrazňovány, ale stále existovaly ve středu vytváření politiky. Tedy dnes máme inteligentní, inkluzivní a trvale udržitelný růst a strategii 2020, která je velmi ambiciozní. Protože když se podíváte na některé stěžení iniciativy, které máme v této strategii, třeba digitální agendu, tak eh, dopad na vnitřní trh by byl větší než program jednotného trhu, který Evropa téměř zavedla v roce 1992. Stále nás ještě čeká tento projekt dotáhnout do konce. A myslím si, že tato diskuse je velmi aktuální i z toho důvodu, že se hodně hovoří o restrukturalizaci rozpočtu i budoucích finančních výhledů, tedy od roku 2014, ale na budoucnost se připravujeme už teď. To, jak rozdělíme rozpočet a to, jak se budou financovat tyto iniciativy, rozhodujeme teď a tím určujeme do budoucnosti úspěch či neúspěch této strategie. První otázka je, jestli si Evropa může znova dovolit nesplnit své vlastní cíle. Někdy, když hovoříme o vytváření politiky, tak říkáme, že když se něco měří, tak se to potom nakonec i udělá. Což eh, není tak úplně pravda, především když se podíváme na některé cíle Lisabonské agendy. Když se podíváme na cíle v oblasti znalosti a inovací, tak s jakými problémy jsme se tam setkali? Během Lisabonské agendy a dalších agent, které jaksi spadají pod stejnou střechu, třeba i 2010. Nejspíš si povšimnete toho, že ani tak nejde o velikost rozpočtu, tedy veřejných financí, které jdou do výzkumu a vývoje. Mnozí komentátoři říkali, že co se týče veřejných investic do výzkumu a vývoje, tak Evropská unie nepokulhává za ostatními zeměmi, které mají ale vyšší konkurenceschopnost než ona sama, tedy Spojené státy. Že je spíše potřeba stimulovat soukromé investice do výzkumu a vývoje. Existují určité odhady, týkající se strategie 2020, které říkají, že právě nejdůležitější změnou umožňující lepší vyplnění potenciálu evropské ekonomiky je rizikový kapitál. Otázka ale je, co můžeme udělat proto, aby zde rizikový kapitál vznikl. Na druhou stranu, objevily se i určité problémy Eh, v řízení inovace, především tedy finančních prostředků, které jsou do ní vkládány. A o tom je potřeba, abychom dnes hovořili. Protože by v této oblasti neměl být problém ani na úrovni evropské, ani členských států. Problémy jsme zatím měli v Bruselu, i na úrovni, kde se střetává Evropská unie s členskými státy. V ekonomice se setkáváme s takovým fenoménem, že různé kapitoly programů vedly k tomu, že veřejné prostředky, jejichž investice měly vést k určitým výsledkům, byly roztříštěny. A takováto roztříštěnost by se neměla v budoucnosti opakovat. Měli bychom se jí vyhnout. A zároveň často také slýcháme, že v Evropské unii se nám daří znalosti vytvářet, ale už se nám nedaří znalosti využít inovativně nebo k inovaci. A otázka je, jestli strategie 2020 povede k tomu, že znalosti a dovednosti, které zde máme, povedou ke konkrétním výsledkům na trhu. V minulosti jsme měli určitý strukturální problém ve snaze dosáhnout na malé a střední podniky, které jsou hlavním motorem naší ekonomiky. V Centru pro evropské studie, pro evropská studia jsem vedl několik panelů na kterých odborníci z členských států i z Evropské investiční banky říkali, že existuje určitý strukturální problém. A to v tom, že průměrný projekt, který financuje, je příliš velký na to, aby mohl být zacílený na, malé, na malý nebo střední podnik. Dá se to vyřešit v budoucích iniciativách? Co proto můžeme už teď udělat, aby tyto prostředky byly lépe spravo, spravovány? Další otázka je, jak centralizovaná by mě, jak centralizované by mělo být investování. Můžeme také zlepšit zprávy, které podávají členské státy o investování prostředků z fondu soudržnosti anebo ze strukturálních fondů. Můžeme lépe sledovat výsledky projektů, velkých projektů financovaných v rámci rámcových programů nebo konkrétních iniciativ. Myslím si, že toto všechno by přispělo k lepšímu řízení inovační politiky v nejbližších letech. O tom bychom tady měli dnes diskutovat. Měli bychom také diskutovat o tom, že v tuto chvíli zatím není zcela jasné, zdali řízení iniciativy Evropa 2020 a těch jejich stěženích iniciativ bude spíše fragmentované anebo spíše integrované? Bude to v jednotlivých, tedy různých kapitolách? A nebo budou všechny tyto strategie vstaženy k jedné stěžejní iniciativě? Jak zajistit, aby celá strategie Evropa 2020 a jejich sedm stěžejních iniciativ byla dobře koordinována, tak aby následně Evropská unie byla schopna dosáhnout svých cílů. Já bych eh, pro tuto chvíli už moc více neříkal, spíš bych to nechal na členech panelu a na jejich úvodní prohlášení. Závěrem bych chtěl jenom říci, že jsem viděl, že organizátoři rozdali určité otázky pro panelisty. A první otázka, které jsem si všimnul, která mě velmi zaujala, byla příjemná a zajímavá. Kdybyste měli miliardu euro a museli jste se rozhodnout, kam je budete investovat, pro zlepšení znalostí a inovace a pro jejich stimulaci na evropské úrovni, kam byste ty peníze dali? Tak uvidíme, co na to členové panelu. Protože tady nehovořím jenom o miliardě euro, ale o daleko větší částce a pochopitelně také o jejím dopadu na evropskou ekonomiku. Pojedeme podle programu, takže v tuto chvíli bych chtěl dát slovo profesoru André Sapirovi na pět úvodních minut. Děkuji za to, že jste přišel na tento panel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji i panu moderátorovi, paní předsedkyně. Děkuji především za pozvání. Na konci krátké úvodní prezentace se pokusím odpovědět na tu otázku, co s tou miliardou euro bych udělal já. Ale pokud dovolíte, tak bych začal z jiného konce. Andrea právě řekl, že máme před sebou desetiletou strategii. Co se Lisabonské strategie týče, tak tam jsme svých cílů nedosáhli a teď máme před sebou další desetiletou strategii. Myslím si, že nemůžeme čekat dalších deset let, a na jejich konci říci, že ani tu druhou strategii jsme nevyplnili. Protože jak se tak posouváme šnečím tempem dopředu, tak zbytek světa letí kupředu tempem daleko větším. No. A myslím si, že z krize se musíme poučit v tom smyslu, že krize nějak nerozčlenuje, ne, není to žádná žádná rozdvojka v ekonomické situaci ve světě. Potřebujeme inteligentní růst, ale potřebujeme obecně růst, protože své problémy nevyřešíme bez růstu. A takový růst, jaký potřebujeme, v rychle se měnící globální ekonomice není dosažitelný bez inovativnějšího růstu, růstu zaměřeného na inovaci a růstu inteligentního. Takže ano, jsem pro strategii 2020, ale tato strategie musí být důvěryhodná. Soukromý sektor má do značné míry pochybnosti, jestli tato strategie je věrohodnější než ta minulá, jestli to nebude pouze opakování toho, že na konci deseti let řekneme, že jsme své cíle nesplnili. Já jsem na samý začátek říkal, že jsem pro takovouto strategii, ale pouze tehdy, pokud povede k výsledkům, pokud je to důvěryhodná strategie. Jak zajistit, aby tato strategie byla důvěryhodná? No projevy to nepůjde. Když budeme hovořit o inovační Evropě, tak to je všechno krásné, ale pakliže nebudeme mít konkrétní cíle a naplánované konkrétní kroky, tak to k ničemu nepovede. Já si nemyslím, že Evropa této oblasti musí dosahovat svých cílů pouze rozpočtem. Myslím si, že existuje řada jiných cest i řada jiných regulačních prostředků. Nicméně naše politická rozhodnutí budou v podstatě posuzována rozpočtem, protože politici se vždy posuzují rozpočtem. Z rozpočtu se uvidí, jakým směrem se chce opravdu ubírat. A z toho pohledu před vámi stojí obrovská odpovědnost. Když už jsme u rozpočtu a u financí, já myslím, že všichni víme, že Evropská unie nemá moc velký rozpočet a že ten rozpočet, dá se předpokládat, v budoucnosti moc nenaroste. Ale zároveň není pouze symboli, symbolický. Nemůžeme říci, že to jsou pouze 2,5 celkových veřejných financí Evropy a že to je tedy symbolický rozpočet. Evropa chce říci tímto rozpočtem, co chce, aby její členové dělali společně a je jasné, že evropský rozpočet musí být určitou pákou. V oblasti výzkumu a vývoje a inovace je jasné, že většina prostředků se investuje na úrovni národní nebo dokonce regionální. A i kdyby evropský rozpočet představoval 10 veškerých výdajů do výzkumu a vývoje, a vývoje, tak by to byl pouze 10 Jinými slovy, tedy musí otevírat dveře pro jiné finance. Já si nemyslím, že je potřeba evropský rozpočet a národní rozpočty uvést spolu do souladu. Já si myslím, že prostě národní rozpočty budou následovat příklad toho, na čem se dohodneme na evropské úrovni. Za třetí, teď se dostávám konkrétně k otázkám výzkumu a inovace. Když se podívám na Evropu, tak myslím, že máme obrovskou výhodu. A tou obrovskou výhodou je jednotný trh, který je veliký. Počet našich obyvatel a vzdělanost našich obyvatel. Máme 27 zemí, velmi rozmanitých, což si myslím, že je velmi dobře, když se na to podíváme z pohledu výzkumu a inovace. A v těchto 27 zemích žije půl miliardy lidí. Jsou to většinou lidé, kteří jsou vzdělaní a to je obrovský potenciál pro výzkum a vývoj. Naším úkolem tedy je zajistit, abychom využili tohoto potenciálu, toho obrovského potenciálu. Jak zajistit, abychom ho využili k dosažení konkrétních výsledků v oblasti výzkumu a inovace. Proto potřebujeme vytvořit hlavně rámcové podmínky. Když se podíváme na jednotný trh a na všechny jeho aspekty, včetně mobility, to je všechno klíčové, ale rozpočet také může pomoci jak. U výzkumu a inovace nesmíme zapomenout na klíčové slovo, a to excellence. Bez toho výzkum a vývoj nebude konkurenceschopný. Já si uvědomuji, že budu okamžitě kritizován, jak několika z vás, tak i členským stát, tak i určitými členskými státy, kteří řeknou, že jakmile budu rozdělovat prostředky na základě konkurence a na základě soutěže, tak následně se ty prostředky nerozdělí rovnoměrně mezi členskými státy a řeknou, že to není fér. Zatímco já bych na to odpověděl tak, že agenda 2000, program a strategie 2020 nehovoří jenom o inteligentním růstu, ale také o inkluzivním a trvale udržitelném růstu. Máme tedy několik cílů. Dokonalost není jediným cílem, protože dalším cílem je také soudržnost, inteligentnost a trvalá udržitelnost. Ale co se týče inteligentního růstu, tak tam bychom se měli právě rozhodovat na základě soutěže mezi jednotlivými projekty, protože víme, že máme ještě další aspekty, které naplníme v rámci jiných cílů. Takže já si myslím, že výsledky a excelentnost výzkumu je potřeba prosazovat a to právě soutěží. Teď k vaší otázce. Kdybych měl miliardu euro, co bych s nimi udělal? Já jsem provedl s pár kolegy a kolegyněmi studii v Evropě, v Evrop, na evropských univerzitách a v podstatě ta studie skončila přesně tímto. A ten návrh zněl, že kde se dá spojit výzkum a pedagogická práce na univerzitách na postgraduální úrovni. Musíme tedy více podporovat postgraduální programy. Říkali jsme, každý postgraduální program by měl dostat milion euro. To zase není tolik. A najdeme si tisíc programů, které takto budeme podporovat. Proč tisíc? No, protože tisíckrát tisíc a vám dá miliardu. Pardon, tisíckrát milion vám dá miliardu samozřejmě. Takže jsme říkali, že to je potřeba vybrat. Nevybrat nutně 20 univerzit, ale 20 kateder v určité oblasti. To bude z hodně univerzit a bude to zahrnovat hodně programů. Takže měli bychom podporovat touto miliardou a postgraduální programy s tím, že bychom jich podporovali tisíc a každý by dostal milion, milion euro. Děkuji, André. To byl velice eh, zajímavý eh, projev. Eh, řada návrhů a určitě si budeme dělat i poznámky, protože budou další a další reakce. A teď dáváme slovo Patriku Breslerovi, pětiminutové eh, vystoupení a pak budeme zase mít tu otázku tého jedné miliardy. Děkuji vám a děkuji také za pozvání do tohoto panelu. Já jsem velice rád, že se tady účastním této diskuse a mám tady tuto velice zajímavou otázku. Eh, mé představy, mé myšlenky, když jsem eh, dostal pozvání na tento panel a eh, viděl jsem ty otázky, které, kterých se panel týká, mě vedly k tomu, že jsem samozřejmě přemýšlel o minulosti, přemýšlel jsem o budoucnosti a říkal jsem si, že vlastně tady není dost plastická vize inovací a výzkumu. Můžeme vycházet z toho, co se říká ve Spojených státech, že vlastně inovace a výzkum eh, vychází ze soutěžení. Na takovém rozdrobeném trhu, jako je Evropa, kde jsou různá pravidla, kde je určité rozdrobení, pak eh, se excelence může dosáhnout eh, propojením, spojením, spoluprací. Evropská unie Eh, se eh, rozvíjí a je zapotřebí, aby se rozvinula společné standardy pro inovaci a výzkum. Je tady také nová kvalita, eh, o kterou se může opírat výzkum a inovace, tak jak to zdůrazňuje Rada. Opírá se především o excelenci a nikoli o nějakou variabilní geometrii. Můžeme připomenout, že Eh, to není pouze základní výzkum, je to především aplikovaný výzkum a eh, inženýring. Přidaná hodnota, která je v Evropě skutečně eh, jedinečná, to je právě soutěžení ve spolupráci, které přináší novou dimenzi. Můžeme hovořit o evropském produktu, který se opírá o dlouhou excelenci, o vynikající výsledky a na druhé straně je tady také celá řada nových inovujících eh, výrobků, i když konkurenceschopnost průmyslu není tak příliš silná. Eh, výsledky eh, výzkumu v Evropě, které by vedly k novým výrobkům ve srovnání třeba s Amerikou nebo s Asií, tady je právě takovým příkladem. Základní výzkum Eh, posílení základního výzkumu eh, to, eh, tu situaci nezmění, tak jak to ukazují poslední desetiletí. Základní výzkum to je politicky jednoduchá volba, protože je to jednoduché, jednoduše definovatelné a mm, to je vlastně tady takové mm, lákadlo je to vlastně otázka také odůvodnění výdajů, které dáváme do základního výzkumu. Základní výzkum eh, nepřináší zajistitelné, jisté eh, výsledky. Nevíme přesně, k čemu povede a k jakému výsledku eh, nás může dovést. A tak jak bylo uvedeno, existují tady národní agentury, které investují svůj určitý podíl do základního výzkumu. Čili dalším krokem eh, v celé EU by mělo být zaměřit se na celý ten řetězec eh, inovace a výzkumu. Celý řetězec, to znamená vytvořit lepší podmínky eh, pro pilotní projekty, pro rychle se definující technologie, Iniciativa v oblasti inovace se právě opírá o takový přístup a celá, celý tento řetězec, který vychází ze, základní, eh, ze základního výzkumu, ale dále se ubírá aplikovaným výzkumem až eh, inovací a koncepcí nových eh, výrobků, otázka pilotních projektů, malých sériových výrob. Tady celá řada Eh, lidí říká, že je třeba eh, překlenout tu mezeru, která dělí eh, ty jednotlivé fáze celého tohoto řetězce. Diskutuje se o tom ostatně také i v Americe, i v Asii. Když se podíváte na, tuto, na tento řetězec, celé, celý ten hodnotový řetězec, tak bych chtěl připomenout, že Eh, řetězec je prostě eh, propojen, eh, skládá se z článků, není to lineární věc, která by mm, plynula rovnoměrně dál. Prostě každý ten článek toho řetězce něco přináší a k něčemu vede. Je otázka třeba různých příkladů, kdy dokonce i aplikovaný výzkum může zpět se promítat do základního výzkumu. A tady je to velmi důležitější vytvořit správné prostředí, pro eh, přeměňování znalostí do technologií. Eh, to je totiž potenciál, který může změnit náš život. A mm, jsou tady eh, kvalitativní skoky a to může vést opravdu velkému zlepšení. Může to vést k novým trhům, k novým průmyslovým odvětvím. Uvedu jeden příklad takové, takové technologie, která mění situaci. A to je například magnetická rezonance, která se používá eh, v nemocnicích před 30-40 lety, kdy se eh, studovala eh, rezonance elektronů, tak se vlastně postupně dospělo k této technologii, která se nyní ve skenování lidského těla takto široce používá. A původně samozřejmě nikdo nevěděl, k čemu to může vést, nikdo netušil, jaké výsledky to může dát. Prostě se to tak stalo. Podobně jako v základním výzkumu, tak i tento transformativní výzkum není možné nějak předem definovat, není možné předem jasně říci, že to povede k nějakým klíčovým objevům či klíčovým výsledkům. Evropa by tedy měla eh, si udělat eh, za prioritu eh, rozvoj právě tohoto transformativního vědění, protože Eh, to může vést k hospodářskému růstu, k novým eh, pracovním místům. Není to ovšem samozřejmě zcela jistá eh, věc, představuje to i určitá rizika, nese to sebou jistá rizika. Potřebujeme flexibilní reakce k identifikování těchto technologií. Druhý nebo další překážka, kterou vidím v tomto scénáři, je, že Evropa prostě není Eh, jednotná, stejnorodá, uniformní v celé Evropské unii, i když pravděpodobně EU má eh, velice jasně definovaná pravidla a Přesto eh, jsou tady odlišnosti, jsou tady určité sektory trhu, které jsou fragmentované, roztříštěné a to může být překážkou pro rychlý rozvoj. Eh, některé jsou známé, eh, jsou to například i zdanění, různá zdanění eh, podniků, různé sociální systémy. To, že tady vlastně není jednotné hřiště, na kterém by všichni působili, to může být právě takovou překážkou a může to být určitým problémem právě pro ten rizikový kapitál, když hovoříme o snaze vypočítat si návratnost investic. Také evropský eh, patent je naprosto potřebnou věcí, aby prospěl eh, celému tomuto regionu. Eh, práce na společných normách, společných standardech, eh, na průmyslových protokolech, eh, aby více zemí používalo stejnou technologii. A konečně, když se podíváme na Evropu, tak konstatujeme, že i mobilita, mobilita lidí je také určitým problémem. To v případě eh, výzkumu právě eh, eh, vytváří takovou představu, že by mobilita lidí mohla vést k určitému stěhování mozku do těch nejrozvinutějších částí. A v národních organizacích pro vědu a výzkum je určitá obava z takového příliš velkého pohybu či odlivu. Takovéto organizace jsou vlastně na rozhraní mezi eh, průmyslovou aplikací na jedné straně a eh, vědeckým výzkumem na druhé straně. A eh, různé podniky, jako například podnik, pro který pracuji já, se soustředují na takové vedení projektů. Tyto organizace mohou být hnací silou pro inovaci v Evropě a mohou vytvářet střediska spolupráce v Evropském společenství a mohou vlastně vyvažovat některé jiné e, dopady. A teď, abych se dostal k některým otázkám. Kdybych já měl jednu miliardu dolarů, tak bych je vložil do Eh, programu eh, Rady pro inovaci a vědu eh, soustředící se na malé podniky, protože malé podniky nebo dokonce mikropodniky, které mají méně než 10 zaměstnanců, potřebují právě takové zkušené poradenství, aby mohli v této oblasti dobře se rozvíjet a pracovat. Ano, děkuji, Patriku. A teď se obracím na Jose Rajse Prosím, pětiminutový projev. Děkuji. Já budu hovořit anglicky, ale myslím, že tady v parlamentě eh, bych eh, přece jen měl eh, promluvit i portugalsky, abych tímto projevem oslavil evropskou rozmanitost. Kdybych měl nazvat nějak své vystoupení, kdybych měl dát název svému vystoupení, což jsem nemusel, tak bych zvolil otázku tuto, tuto věc. chytrá chytrý rozvoj s růstem nebo bez růstu? No, řeknete mi, že vlastně e, takovýto název nedává smysl, protože je rozporuplný, protikladný sám o sobě. Já bych e, rád zdůraznil jednu věc, dnes Růst je zásadně důležitý, to už tady bylo řečeno, zdůrazněno. A právě proto moje první poznámka by nám měla eh, umožnit eh, diskusi mezi dvěma pojmy inovace a růst. Jak funguje tato vazba, v jakém kontextu, v jaké dynamice, eh, v jakých různých ekonomických podmínkách? Všichni se asi shodneme, že inovace je velice eh, mocná energie ve prospěch růstu. A hlavní dopad eh, inovace je přinášení výsledků, dalekosáhlých výsledků, které mají velké eh, dopady na celou ekonomiku. Když hovoříme o inovaci, tak tady Eh, otázka, zda to je s růstem nebo bez růstu, či já bych to spíše řekl s malým růstem nebo s velkým růstem. Řekl bych, že inovace je jev, který sám o sobě sehrává svou úlohu. Eh, v kontextu, který nás zajímá, eh, je tady celá řada lokálních dopadů, částečných dopadů a inovace bez sporu může být i bez růstu určitým faktorem, který má důležité dopady na lokální úrovni. Může to být faktor, který posiluje asymetrie a e, celou hospodářskou strukturu Evropy. Takže to je moje první poznámka já jsem si kladl otázku, jak eh, v hospodářském kontextu, o kterém tady hovoříme, je opravdu eh, rozhodující dospět k závěrům o vztahu mezi růstem a inovací. A nyní má druhá poznámka. Eh, mě přivádí k otázce, co představuje ta Evropa, která je která trpí anémií v oblasti růstu. Eh, ta anémie je podle mého názoru zcela eh, evidentní. Jeden z hlavních eh, cílů dnešní Evropy je zaměstnanost. Vytváření podmínek, aby bylo možné zmenšit nezaměstnanost a přispět k vytváření pracovních míst. Jakožto ekonom, já si myslím, že neexistuje takový trade-off mezi inovací a podnikáním. E, pouze když obě ty proměny, to znamená jak inovace, tak zaměstnanost, závisí na podobném kontextu, podobném rámci, tedy na tom, že pak ekonomika mobilizuje veškerý svůj potenciál růstu. To bohužel dnes v Evropě tak není. A právě proto hovořím o anémii eh, z tohoto hlediska, eh, v anémii v Evropě, což vytváří situaci, kterou bychom měli řešit. Mám dojem, že jako so scénář je tady také taková otázka eh, nemožnosti Evropy, to znamená Evropy, které se nedaří vyřešit svůj zásadní problém v dnešní době, to znamená ten obrovský radikální zlom, který je mezi eh, centrální ekonomikou a evropskou ekonomikou. Já eh, chci říci, že Eh, také velikost rozpočtu sama o sobě není úplně rozhodujícím eh, faktorem, ale musíme si uvědomit, že evropský rozpočet, který eh, představuje 1% HDP v Evropě, to je otázka, zda to postačuje. Dále chtěl bych se zmínit o jednom slově, které v posledních letech vymizelo z evropských projektů. A to je slovo, které výdám jen málo kdy v textech. A to je slovo soudržnost. Když hovořím o soudržnosti, tak samozřejmě hovořím o sociální soudržnosti, územní soudržnosti na, v celoevropském měřítku. Jeden z problémů je, že tady máme komunitární rozpočet a musíme si klást otázku, jak na tomto základě znovu a nově přistupovat k soudržnosti, ale to i v duchu inovace v oblastech, které jsou velmi důležité v evropském projektu. A ještě bych rád přidal jednu poznámku. Myslím si, že žijeme v době, kdy příliš velká moc v rukách trhů eh, vede k tomu, že určitá inovující kapacita tady zaniká nebo mizí, včetně otázky vytváření nových technologií. Tady inovace je slovo, které by mělo umožnit znovu vytvořit veřejnou dimenzi, která je tak zapotřebí eh, pro inovaci, včetně určité soukromé dimenze. Uh o čem budeme diskutovat za tři roky a za tři roky možná budeme hovořit o dekonstrukci Evropy a pokud by tomu skutečně tak bylo, a pak diskuse, kterou vedeme o evropském rozpočtu nyní, je diskuse, která by nám právě dnes měla pomoci zabránit tomu, aby za tři roky se hovořilo třeba o dekonstrukci Evropy. Soudržnost je právě jednou z důležitých evropských hodnot a eh, měla by nás vést eh, k zdůraznění dalších bodů bodů, které by měly přispět právě k tomuto inteligentnímu růstu. A na závěr ještě odpovím na tu otázku týkající se jedné miliardy eur. Samozřejmě nemohu nezmínit i ty návrhy, které už zazněly. Já bych polovinu dal univerzitám, bez pochyby, a druhou polovinu bych dal podnikům. Hlavně těm podnikům, které by se zavázaly, že, se budou, že budou usilovat o inovaci a budou usilovat o vytváření kvalifikovaných pracovních míst. A tedy těch pracovních míst, které, eh, ke kterým přispějí také univerzity. Úloha podniků je tady důležitá, zesporu, abychom mohli eh, také zdůraznit dimenzi malých a středních podniků. Měli bychom být schopni eh, na územní bázi najít určitou eh, možnost, jak nejlépe reagovat na potřeby podniků a mobilizovat sociální kapitál. Děkuji Mnohokrát a nyní bych rád předal slovo Leslie Wilson z Asociace evropských univerzit. Prosím, máte pět minut. Děkuji, dobré odpoledne. Chtěla bych poděkovat za tuto příležitost, abych eh, přispěla k tomuto panelu jelikož zastupuji organizaci, která združuje celkem velký počet evropských univerzit, tak eh, na úvod bych chtěla říci, že univerzity vítají strategii 2020 a také univerzity dobře vidí dopad eh, globálního rozvoje. Bavili jste se o tom mezinárodním zařazení, když se podíváme na konkurenceschopnost eh, evropských univerzit, tak je tady celá řada univerzit také, které jsou eh, z Ázie, čili tady je velká konkurence. Co se týče evropského financování inovací a vzdělávání, celoživotního vzdělávání, tak eh, to je hlavní hnací motor pro modernizaci celého evropského univerzitního systému a to v celé šíři od eh, západu na východ, ze severu na jih. Musíme posílit jednak vytváření sítí, spolupráce v oblasti výzkumu mezi univerzitami, ale také mezi univerzitami a jejich partnery, což jsou podniky, místní zastupitelstva, jak v místě, tak z mezinárodního hlediska, což zase zlepšuje jejich konkurenceschopnost. Také tím vznikají Eh, mechanismy mobility pro mladé Evropany. Už jsme se o tom zmínili, jednak během jejich univerzitního studia a také v rámci výzkumných výměn na doktorantské úrovni. Dále vzniká možnost zvyšovat kvalitu jednotlivých studijních programů v Evropě, což je také důležité, pokud se zamyslíme nad potřebou zlepšovat zaměstnatelnost absolventů vysokých škol. Jaké dovednosti, schopnosti, vědomosti si osvojí během studií, čili do roku 2020 bychom v oblasti inovací a rozvoje měli také posílit tu dimenzi celoživotního vzdělávání. I když veřejné financování vzdělávání na evropské úrovni je o něco méně než 7 celkového financování, tak to má takový mnohonásobný dopad, protože to znamená volný přístup eh, konkurenčních dotací pro univerzity, což znamená, že celá řada místních rozpočtu je účelově vázána na budovy, infrastruktury a tak dále. Čili my se na evropské úrovni soustředíme na evropské projekty, které jsou zcela důležité eh, pro rozvoj jednotlivých univerzit, pro jejich eh, sílu, vzniká tím nová alternativa, nová příležitost pro jednotlivé univerzity v rámci celé Evropy, čili tím se vytvářejí širší a lepší partnerství mezi univerzitami a podniky. Dále je to celá řada nástrojů, které byly vytvořeny do této chvíle a já bych ráda zdůraznila a také možná navrhla dodatečné nástroje. Za prvé je to Evropská vědecká rada, která znamenala velkou změnu pro sedmý rámcový program prosazování konkurenceschopnosti v oblasti základního výzkumu. Dále existují nástroje eh, jednotlivých vědeckých eh, programů, do kterého se zapojí univerzity. Také vznikají týmy, kde jsou externí pracovníci ve velkých eh, vědeckých doménách a to odpovídá velkým výzvám, například v energetice. Na úrovni univerzity jsou vyvíjeny velké snahy a také vznikají společné programy a e, společné osnovy. Dále program Marie Curie, který má důležité prvky, pomocí kterého podporujeme inovace. Co se týče jednotlivých kroků a nástrojů, které mohou být eh, dobré v budoucnosti, je důležité, aby univerzity více přispívaly k tomu inteligentnímu růstu. Bylo by dobré možná identifikovat jednotlivé synergie, například mezi různými prvky vnitřního trhu a stávajících plánů, jak reformovat vzájemné uznávání kvalifikací. To je velká příležitost pro celou Evropu, aby zajistila velký pokrok, jakým směrem se tyto reformy budou ubírat, aby to bylo propojeno s mobilitou, s cíly mobility. Musí se to spojit také s otázkami evropského kvalifikačního rámce a také musíme mnohem více prosazovat eh, školení, jak tedy formální, tak neformální povahy a zajistit rozvoj eh, takzvaného pasu jednotlivých dovedností. Čili eh, probíhají také diskuse v oblasti rozvoje. Za třetí, teď se vracíme ke všem finančním projektům musíme zajistit větší jednoduchost. Jednak snížit administrativní zátěž v univerzitách, které je celá řada prvků, ke kterým se můžeme vrátit. A za páté, ráda bych odpověděla na to otázku, co s tou miliardou. Naším, náš návrh je velice podobný návrhu pana Sapíra. Evropská unie předložila návrh, který jsme předložili Evropské vědecké radě. Měli bychom mít školu doktorandů. Pochopitelně je to velice zajímavá myšlenka. Bylo by dobré mít eh, takovéto granty prostřednictvím ECR, abychom měli skutečně mezinárodní programy v rámci Evropské unie. Tím opět eh, zlepšíme internalizaci jednotlivých univerzit, jejich vědeckou kapacitu a také konkurenceschopnost na globálním trhu s doslova talenty. Děkuji mnohokrát, Leslie. Takže tím jsme ukončili první kolo, které bylo velice zajímavé. Zazněla celá řada myšlenek, návrhů a přišla asi chvíle, abych otevřel diskusy také s poslanci a chtěl bych se zeptat, kdo má první dotaz. Ano, takže teď asi budu muset převzít eh, slovo já. Ball, dan Derek Warn. Kommst du noch nach? Ja. um, Derek Warn. Že Derek Hum, Dobře. Ok, já. Jetzt, jetzt aber äh, beginnt unser Berichterstatter. Bitte. Takže nejdříve začne náš pan zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený eh, pan Reis eh, využil možnosti, že bude překládán do dalších jazyků a vyjádřil se mateřštině. Já udělám to tež. Ve vystoupení pana Sapíra bylo navrženo, zvážit určité velice důležité otázky. A myslím, že ke konci toho prvního eh, vystoupení eh, se eh, může objevit jedna věta, kterou použil pan Reis, jestli za tři roky se nebude hovořit o dekonstrukci Evropy a aby se tomu tak nestalo, tak musíme nyní hovořit naopak o vytváření Evropy. V každém případě Eh, myslím, že eh, existují určité pochybnosti o strategii 2020, jak v soukromém sektoru, eh, tak i ve veřejném sektoru. Strategie 2020 představuje určitá rozhodnutí, která nejsou snadná, ne lehce se kvantifikují. A já myslím, že je jasné, že eh, soukromý sektor potřebuje eh, úvěry a my bychom v Evropské unii měli usnadnit právě eh, ten přístup k finančním úvěrům pro soukromý sektor a to bychom měli udělat co nejrychleji. Dále pan Sapír také hovoří o této otázce. Co to vlastně přesně je inovace? Inovace podle mého názoru je nástroj, je to nástroj, který může zlepšit produktivitu, eh, může zlepšit procesy výroby v Evropě. A eh, komunitární eh, rozpočet by určitě tady měl být proto, aby se financovaly nástroje, nikoli ty cíle, ale nástroje. A inovace by měla v tomto smyslu právě být prioritním cílem Rozpočet Evropské eh, unie. Říkáte, že eh, si můžeme klást otázku, jaká by byla ideální velikost evropského rozpočtu. Eh, říkáte, že 1% je otázka, zda je skutečně ideální rozpočet. Za umožňuje, nebo ideální rozměr toho Eh, rozpočtu. Hovoříte také o tom, že členské státy mají moudrost, ano. Momentálně to jsou moudrost členské státy, aplikují na to, aby co nej, nejvíce snížili eh, svůj eh, příspěvek do evropského rozpočtu. Nevím, jestli tedy je to ze všech hledisek inteligentní postup, ale je to tak. Nevím, jestli menší evropský rozpočet by vůbec byl životaschopný. Vznikají tady také další polemiky Eh, polemiky, které bez pochyby jsou důležitou součástí těchto eh, diskusí. Otázka excelence, rozvoje, to je mm, také vlastně otázka, jak rozdělit eh, zdroje, které nejsou neomezené, co nejlepším způsobem. Za prvé, je možné mít inovující rozpočet, který bude zdůrazňovat inovaci a který skutečně eh, tu nejlepší část eh, rozpočtu 27 členských států bude věnovat právě na tu inovaci, protože to jiné řešení, které by se tady nabízelo eh, z hlediska inovace, to by právě bylo prostřednictvím ehm, vlastně soutěžení Um, sekretariát uh, tohoto výboru SURE uh, to také uh, ukazuje, že vlastně část této část, teda tato část je financována v rozpočtu z kapitoly 1b. A to by nás vlastně mohlo vést také k tomu, že ta soudržnost, o které se tady hovořilo, by pak financovala eh, politiku eh, inovace. Za prvé je to polema, polem, polemické. A jak řekl pan Reis, a za třetí si myslím, že eh, prostě tady není rozpočet, který by se přerozděloval. Jaké tedy alternativy se tady mohou navrhnout? A teď ještě reaguji na to, co řekla paní Wilson. V osmém rancovém programu Eh, začínáme ještě dříve, než jsme si stanovili další finanční eh, perspektivy. A jak do tohoto rámcového programu máme promítnout strategii 2020? prostřednictví strategie 2020 by to mělo být, tak jak to navrhuje náš eh, výbor SURE, nebo by to mělo být nějakým jiným způsobem? Děkuji der Berichterstatter hat jetzt etwas länger reden dürfen. Ich muss wirklich. Dáme, dali jsme pane zpravodaji trošku delší časovou lhutu, ale jinak poprosíme o stručnost. Děkuji mnohokrát. Jmenuji se Fernandez a rád bych eh, poděkoval všem řečníkům za jejich kvalitní příspěvky. Moje první otázka se týká modelu, tedy konkrétně je řečeno, jak bychom měli vytvářet nový víceletý rámec v oblasti výzkumu, inovace a inteligentního růstu. Měli bychom k tomu přistupovat, tak říkajíc, z hora, kdy dopředu určíme částky, které následně rozdělíme anebo bychom k tomu měli přistupovat od zdola, kdy se nejprve dohodneme na cílech a potom se rozhodneme na celkové částce finančních prostředků, kterou k jejich dosažení budeme věnovat. Co se týče inteligentního růstu, mám za to, že jde hlavně o to, najít odpověď na to, jak čelit globalizaci a ostatním velkým politickým výzvám. Mám pocit, že hlavním cílem strategie 2020 je vytváření pracovních míst. A pracovní místa vytvoříme pouze tehdy, budeme-li mít inteligentní růst. Kromě toho ale ještě potřebujeme růst trvale udržitelný. Pokud budeme mít růst inteligentní a trvale udržitelný, tak to zároveň zvýší naši konkurenceschopnost. Já jsem tady slyšel takovou myšlenku, že evropský rozpočet by mohl být eh, v úvozovkách oddělen od, Evrop- od národního rozpočtu. Omlouvám se dopředu, jestli jsem to špatně pochopil. Mně připadne, že je zcela klíčové naopak, aby evropský rozpočet a národní rozpočet byly úzce propojeny, aby mezi nimi byla jasná souvislost. A že to je vlastně obecným cílem našich snah. Myslíte si tedy, že by mělo dojít k takovéto koordinaci a pak, že ano, tak co byste navrhovali, co se týče rozpočtu mezi evropskými Eh, tedy pardon, koordinace mezi evropskými rozpočty a národními rozpočty ve všech různých oblastech. My jsme hovořili o tom, že máme velký jednotný trh, půl miliardy lidí, jak koordinovaně využít jeho potenciálu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Mám tři otázky. Když se podíváme na to, jak se využívají evropské prostředky, tak eh, mám pocit, že často tyto prostředky nejsou investovány. Skutečně investovány. A že se stane přesný opak toho, co jste říkali vy, pakliže neučiníme konkrétní kroky. Svět se zásadně změnil a my si to musíme vzít v úvahu, my si to musíme vzít v úvahu a chovat se podle toho. První otázka tedy zní, co udělat pro to, aby peníze byly vynakládány lépe. Abychom tentokrát svých cílů dosáhli. Když vynakládáme prostředky, tak máme občas problém zajistit, aby ve všech případech byla dodržována legislativa a jednotlivá pravidla. Stále více peněz jde třeba do Itálie, a jak zajistit, aby se podporovalo to, že pak, když někdo dostane evropské prostředky, tak to bude využívat pro, svůj, pro podporu své ekonomiky. Jan Olbricht. Paní předsedkyně, mám jednu otázku. Co se Lisabonské strategie týče, tak panuje obecně skepse. Dokonce i pan Sapir na samý začátek říkal, že Lisabonská strategie nebyla zrovna velikým úspěchem. Mně se ale zdá, že vy jste velmi optimističtí, co se týče strategie 2020. V čem se tyto strategie liší? V čem je strategie Evropa 2020 jiná než Lisabonská strategie? Jsou to jasnější cíle, nebo jiné nástroje, nebo jiné oblasti, do kterých můžeme investovat? Já nechci říkat, že my bychom nebyli optimističtí, my jsme politicky optimističtí, ale táží se, proč jste vy jako odborníci optimističtější u strategie 2020, než jste byli u strategie Lisabonu 2020. Vím, že to tady musíte vyhodnotit jaksi dopředu ex ante, ale přesto. Pan Sapir řekl zajímavou věc a mimochodem znám vaši práci. A to, že bychom se měli soustředit na otázku excelence, excelentnosti ve výzkumu, protože v jiných oblastech prostředky už máme. Chtěl bych zdůraznit, že tady v Evropě probíhá zásadní diskuse. Máme mít v rámci Evropy 2020 nové priority, tedy inteligentní, inkluzivní a udržitelný růst, a následně analyzovat veškeré politiky právě v souvislosti s těmito třemi prioritami. Tedy, že bychom měli jaksi inteligentní, inkluzivní, udržitelnou třeba politiku soudržnosti, anebo když se podíváme na revizi rozpočtu ze strany Evropské komise, tak se zdá, že existují spíše jednotlivé politiky, které spadají do oblasti inteligentního růstu, jiné do oblasti inkluzivního a jiné do oblasti udržitelného růstu. Takže první otázka zní, proč jste v tomto případě optimističtější než u Lisabonské uh, strategie a za druhé to rozdělování. Eh, děkuji. Já budu jen velice stručná, protože některé otázky, které jsem měla na mysli, už zazněly. Eh, v úvodu bylo řečeno, že v Evropské unii není situace eh, tak špatná z hlediska veřejných prostředků eh, investovaných do vědy a eh, inovací, ale že je tady určité spoždění, protože oproti jiným zemím, například eh, oproti Spojeným státům, soukromé fondy mají, mají spoždění. Ve Spojených státech právě soukromé fondy nebo soukromé podniky investují do inovace, financují inovaci. Proč tomu tak je? Proč v rámci našeho rozpočtu bychom nemohli změnit tuto situaci, abychom byli na stejné úrovni jako Spojené státy z tohoto hlediska. A druhá otázka. Co je odlišné mezi strategií Evropa 2020 a předchozí strategií, Lisabonskou strategií. Jak se vyhnout chybám z minulosti? Nemůžeme ztratit dalších deset let, jak správně řekl pan Sapír. Eh, velmi tedy oprávněně to zdůraznil. Eh, co tedy dělat? Hovořilo se také o tom, jak velký by měl být rozpočtet. Různí eh, řečníci eh, panelu by nám tady mohli říci, co podle jejich názoru je adekvátní, jak, jak by vypadal optimální rozpočet, jak by byl velký a do které rubriky investovat více než do jiných. Děkuji. A ještě máme tři žádosti o slovo a poté odpoví členové panelu. Thank you, uh, uh chair. Děkuji, paní předsedkyně. Asi nikdo nebude nesouhlasit s tím, že růst v Evropě by se měl opírat o inovaci a o znalosti a že je zapotřebí investovat do vědy, inovací, e, že je zapotřebí tyto e, investice e, brát jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru a e, také otázka vazby mezi podniky a e, školami, univerzitami, vzdělávacími institucemi. Například e, ve, Walesu taková spolupráce probíhá a jsou tady eh, projekty, které eh, se jasně projevují i na trhu. Je to ale dost pomalý proces a mohlo by se udělat mnohem více. Má otázka zní, co může udělat EU, aby podpořila spolupráci eh, mezi akademickými kruhy, vzdělávacími institucemi a podniky právě v oblasti inovace. A druhá otázka se týká rámcového programu a to bude probíhat eh, v celém konzultačním eh, procesu. Jaké změny bychom tady mohli eh, navrhnout, abychom do budoucna mohli očekávat dobrý, dobrý výsledek? Děkuji. Otmar Karas. A pak Helga Tropel. Já bych chtěl říci, že to, co tady zaznělo, je podle mého názoru příliš obecné. Naším návrhem je věnovat se politickým prioritám a rozpočtovým možnostem. Jestli jsem to dobře pochopil, tak doposud bylo řečeno, že máme příliš málo peněz. Rozpočtová jednání eh, roku 2011, když se objevila irská krize, eh, otázky nebo opatření na záchranu. Eh, co to přináší tady vlastně za další varianty? Co bychom měli udělat? Měli bychom eh, navrhovat nějaké jiné eh, kompetence, eh, protože strategie 2020 není otázka ani tak peněz, jako otázka politické vůle protože tyto kompetence jsou nyní na úrovni členských států. Neměly by tady být přenos kompetencí? Druhá otázka, ano, pokud jde o výzkum, inovace, já souhlasím po eh, zamítnutí nějakého projektu eh, výzkumu nemělo by se eh, to dále zkoumat. Celá řada, celá řada vědců říká, že nechce spolupracovat na evropských eh, projektech, protože je to příliš eh, složité a příliš komplikované a často po velmi dlouhém jednání se projekt zamítne. Nebylo by lepší, kdyby eh, vlastně tady bylo rozvíjeno mnohem více těch projektů, aby věci nebyly ponechávány na okraj takových evropských projektů. Děkuji, Helga. Mám dvě otázky. Na začátku této diskuse jsme slyšeli, že během uplynulého desetiletí se hovořilo o tom, že cílem je znalostní eh, ekonomika a eh, dále teď anglicky, eh, slyšíme v diskusi, že trvale udržitelný rozvoj je určitým omezením pro inteligentní rozvoj a zaměstnanost. A má otázka na členy panelu je takováto. Eh, není udržitelný rozvoj spíše příležitostí? Eh, to je taková obecná otázka, týká se to vlastně celého toho celé té povahy strategie 2020. A pak mám ještě otázku na pana Breslera. Eh, řekl jste, že kdybyste měl jednu miliardu, eh, tak byste ji investoval do uh, iniciativy Rady pro inovace v oblasti malých podniků. A já se vás ptám, kde vidíte překážky pro takovouto možnost. Hovoříme už roky a roky o uh, malých a středních podnicích, hovoříme uh, o inovaci, eh, máme Evropskou výzkumnou radu. A já se ptám, kde jsou tedy ty problémy? Eh, v čem jsou ty problémy? Z čeho se můžeme poučit a co můžeme v budoucích letech udělat lépe? Děkuji. Či jsou Děkuji. Je vůbec možné, abychom měli společné cíle, cíle v Evropské unii, která je tak různorodá po rozšíření. To je první věc. A za druhé se táži, zdali strategické cíle v rámci Evropy 2020 budou dostatečné a jestli je vůbec možné hovořit o společných cílích z pohledu evropské úrovně a z pohledu národní úrovně. A za třetí, do jaké míry by cíle společenství měly být vyjádřením určitého společného pohledu a do jaké míry by spíše měly být strategickými cílemi, které by se měly dívat daleko do budoucnosti. A mám pocit, že to je velice důležité, zvláště vzhledem k tomu, jak je Evropa různorodá. A potom ještě jedna věc. Mám pocit, že krátkodobé cíle stále vítězí nad cíly strategickými, protože jsou tady a teď. Zatímco cíle strategické ty jsou teprve v budoucnosti. A potom ještě mohli jednu věc. Domníváte se, že úspěch Evropské unie vyplývá z toho, že společně pracujeme na jednom trhu a do jaké míry to má souvislost s malým společným rozpočtem. A potom ještě ke globalizaci a k potřebě globálních kroků. A co tedy s přístupem G20? Maria Cavallo, bitte. Paní Maria Kavajo, děkuji paní předsedkyně. Jenom stručná poznámka. Chtěla bych upozornit kolegy a účastníky tohoto slyšení na zprávu zjednodušení v oblasti programů pro inovace a vědu. To se řešilo na půdě výboru ITRE, právě tato zpráva byla schválena. Týká se 70 doporučení, jak zjednodušit a zvýšit míru účasti má se snížit administrativní zátěž, především pro malé a střední podniky a také pro menší univerzity, vědecká centra. Ti všichni mají velké problémy, aby se mohli zúčastnit takovýchto programů, čili je naléhavé, abychom zajistili zjednodušení a také pomohli komise, aby zavedla takovéto opatření. Je to pouhý začátek. Nejdůležitější bude, až se bude provádět implementace ze strany Evropské komise, což nebude snadné, protože budeme muset eh, pokračovat v tomto procesu a pokud to bude úspěch, což doufám, tak to může být dobrým příkladem pro ostatní programy, například pro oblast strukturálních fondů, kde co také složité postupy mohou být zjednodušeny na základě těchto zjednodušení, která budou zavedena v rámci těchto výzkumných a inovativních programů. Děkuji. Děkuji za všechny tyto poznámky. Doufám, že budeme mít možnost zodpovědět na všechny dotazy. Je to, myslím, dobrý začátek. Máte dobré poznámky, dobré otázky. Pochopitelně panelisté udělají vše, co je v jejich silách, aby odpověděli. Takže navrhuji, abychom teď šli v opačném směru. Začneme posledním řečníkem. Paní Leslie Wilson, prosím, můžete odpovědět na dotazy, které byly přímo na vaši osobu nebo možná i pro jiné panelisty. Děkuji. Zaměřím se na otázky, které se týkají rámcových eh, programů. Jenom zopakuji to, co říkal poslední řečník. Zapojili jsme se do diskuse o zjednodušení jednotlivých postupů, což je zásadní pro univerzity. Odpovím tedy na dotazy, proč univerzity nechtějí, i když mohou, proč se nechtějí zúčastnit těchto rámcových programů. Na to se musíme skutečně podívat. Je to celá řada nejrůznějších otázek. Možná pro řadu lidí to není atraktivní, ale bude to významné pro úspěšné využití financí v této oblasti. A druhá věc, co očekáváme v budoucnosti, co by mohlo nejlépe fungovat v daném kontextu. Myslím, že bychom měli pokračovat v nástrojích, které byly zavedeny v jednom rámcovém programu, aby byly převedeny do dalšího rámcového programu. Musíme mít jasně rozpoznatelné nástroje a programy, i když třeba jejich eh, obsah, eh, zaměření se trochu změní, Měli bychom se vyhnout maximálně překrývání jednotlivých nástrojů. Během posledních několika let eh, vznikla celá řada těchto nástrojů, které se vzájemně překrývaly. Asi jste slyšeli o té Evropské výzkumné radě, což je opět nový nástroj, nový rámcový program, což je ohromný stimul a byl to velký stimul především pro univerzity. Potom máme Evropský technologický institut, ten se musí ještě osvědčit, musí je skutečně dokázat, že může přidat hodnotu oproti těm jiným institucím. Dále je Akademie Marie Curie, tady musí fungovat také partnerství, což je důležité pro další podobné typy partnerství eh, v, na univerzitní úrovni. Dále otázka soukromých investic. Musíte mít veřejné, trvalé, udržitelné investice, abyste mohli získat i soukromé investice. A to je základ schopnosti v oblasti výzkumu a vývoje, aby tedy univerzity mohly pracovat s externími partnery. Myslím si, že v tuto chvíli je to příliš byrokratické, příliš složité. Například eh, v rámci těch společných iniciativ eh, bylo by velice užitečné, aby univerzity a ostatní výzkumné instituce měly možnost eh, takto postupovat. Děkuji, pan profesor Reis. Budu hovořit portugalsky. V první řadě bych chtěl zdůraznit jednu věc, která se udělala v oblasti zjednodušení, co se týče přístupu k vědeckým projektům. Tyto poznámky jsem si vyslechl s velkým zájmem a také vím, co odvedl Evropský parlament. Paní Gres Carvalho hovořila o práci, která byla učiněna na půdě Evropského parlamentu. Myslím, že by bylo dobré, abychom se do toho také zapojili. Ta práce je skutečně užitečná a je tady problém s kvalitou. S kvalitou a s tím takzvaným vynikajícím výzkumem. Velice často se nám nedaří dosáhnout našich cílů, protože existují určitá pravidla a kvůli těmto pravidlům máme obtížný přístup a také postupy jsou velice často nespravedlivé. Takže tady existuje skrytá excelence nebo vynikající výsledky, kterých patřičně nevyužijeme. Některé projekty jsou odmítnuty, nejsou zainvestovány kvůli eh, postupům, kvůli zprávě a řízení těchto projektů. Čili tady potom vznikají tyto problémy a myslím si, že nové postupy bychom měli podpořit. Druhá věc, Zazněla tady poznámka, že by se měla propojit Lizabonská strategie se strategií 2020. Je tady velké pokušení eh, k propojení těchto postupů, nicméně v obou existují velké problémy, obtíže. Musíme si jasně stanovit, kdo jsou ti hlavní hráči. A to je ten zásadní problém. Zdá se, že to je jeden z velkých nedostatků a selhání, které nyní řešíme. Když se podíváme na Evropskou organizaci, čili jak eh, budete stanovovat ty patřičné úrovně řízení, kdo bude tím odpovědným hráčem, kdo bude propojovat veřejný a soukromý sektor, kdo bude propojovat eh, podnikání s univerzitami, čili máme tady jednotlivé hráče a v obou strategiích, to znamená v Lisabonské strategii a v Evropské strategii, máme stejná rizika tohoto typu. A další věc, Někdo to zmínil ve svém dotazu. Týká se to trvale udržitelného rozvoje. Zda je to příležitost pro inteligentní rozvoj. Ano, je to velká příležitost a to z jednoduchého důvodu. Pokud se podíváte na logiku, jakým způsobem je organizována naše ekonomika, zda to zajistí trvale udržitelnou ekonomiku, zda máme přístup, který je příznivý vůči uživateli, vůči životnímu prostředí, tak je občas problém propojit dvě věci. Jednak zaměstnanost a na druhé straně dovednosti a inovace. Potřebujeme růst, pokud chceme zajistit inovace, ale musíme vytvořit nové typy pracovních míst a to bude zase velice obtížné pro oblast inovací. Když se podíváme na model na propojení národních rozpočtů s evropským rozpočtem, tak zcela jistě není možné, abychom neviděli vzájemné doplňování. Musí existovat doplňování mezi evropskými Eh, rozpočtem a s národními rozpočty, jednak ze strategického hlediska, ale je důležité, abychom našli ten patřičný, správný model. A teď se vracím k tomu starému principu subsidiarity. Musíme najít správný způsob, jak zajistit větší uznání na evropské úrovni, aby byla uznávaná. Čili to je ten inteligentní přístup a to bude vyžadovat i větší evropský rozpočet. Myslím si, že ta otázka rozpočtu není e, jen otázku jeho velikosti, ale musíme vytvořit strategickou logiku, která půjde nad rámec té stávající neudržitelné situace, kde máme Evropu, která se rozpadá, rozpadá se ve svých strukturách a musíme mít patřičný rozpočet, který nám pomůže, abychom překonali tyto strukturální propady a strukturální problémy. Děkuji a nyní má slovo Patrik Bresler. Takže konkrétně na vás zazněla otázka, ale pochopitelně se můžete vyslovit i k ostatním. Okay, I would like to... Děkuji. Začněme u SPR. Mám pocit, že to poměrně dobře zapadá do toho celého obrázku, který jsem se snažil vykreslit já. Co se překážek týče, tak eh, jedna z překážek je, že rizikový kapitál nemá tak vysokou návratnost a tak spočítatelnou návratnost, jako má ve Spojených státech nebo jinde. Kromě toho zde chybí společné standardy. Pokud máte nějaký podnikatelský záměr v oblasti výzkumu nebo aplikovaného výzkumu a chcete jej uplatnit na trhu, tak narazíte na to, že v každém členském státě existují jiná pravidla, byť z evropské úrovně existuje harmonizace, ale není dostatečná. Je prostě daleko jednodušší tento nápad vzít a snažit se uplatnit ve Spojených státech. Další návrh by byl program jakýchsi evropských inovačních grantů. U financování projektu existuje takový fenomén, kterému říkáme údolí smrti. A to spočívá v tom, že musíte začít maloseriovou výrobu. A v této oblasti se nedostáváte, se dostáváte nejenom do soukromého sektoru, ale zároveň se dostáváte také do velmi šedé zóny v oblasti daní. Smíšeného financování, veřejného a soukromého. A pokud všechno nebudete mít dobře definováno, tak vás obviní z toho, že nevyužíváte veřejné prostředky řádným způsobem. Je to tedy složité. Máli průmysl a akademické oblasti spolu spolupracovat, musí se stát několik věcí. Je potřeba, abychom tady znova nevytvářeli, znova nevymýšleli kolo. Máme organizace na národní úrovni, které se právě zabývají tím, jak založit malý podnik. Otázka Evropského institutu technologií. Tu jsem chtěl také zmínit. Máme tady řadu lidí, kteří velmi dobře znají místní financování a já bych se podíval na to, co v této oblasti dělají oni. Teď ještě další věc týkající se Evropského institutu technologií. Tak já mám pocit, že ten původní nápad byl vlastně velmi dobrý. Ale měl, jeho vzorem měl být MIT. Nezapomínejme ale na to, že MIT je financováno se soukromého kapitálu z jednoho místa. Kdybych to měl udělat znova a jinde, tak bych v podstatě vzal veřejné prostředky a rozšířil bych je, nebo Financoval bych jimi po celé Evropě. To jsou ale dvě různé věci. Potřebujeme víc peněz, anebo potřebujeme zvyšovat kompetentnost výzkumných pracovníků. Co se peněz týče, tak si myslím, že jich nutně nepotřebujeme více, ale že je musíme lépe investovat do správných míst, protože tak potom získáme přístup k dalším prostředkům. Eh, hodně lidí říká, že peníze se nedají vyřešit tím, jenom že se zasypou penězi. Ale mám pocit, že nakonec tomu stejně tak bude, ale protože nemáte dost, problém, dost peněz na to, abyste jimi vyřešili, vyřešili všechny problémy, tak budete muset stanovovat priority. Proč pro zástupce evropských projektů jsou granty tak složité? No, protože to nejsou granty a měly by to být granty. Jsou to smlouvy, které mají své jasné podmínky a na základě toho 90 základního výzkumu je financováno z národní úrovně, protože tamto financování jednoduše, jednodušší a lehčeji se na to na něj dosáhne. Eh, je pravda, že se to mění a že to snad bude vypadat jinak v osmém rámcovém programu, než to vypadalo v sedmém. To je možná pro tuto chvíli z mé strany všechno. Děkuji. Andres Sapir dostal řadu připomínek. týkaly se především toho, kde najít excelentnost v našem výzkumu. A má otázka také zní, jestli to bude znamenat eh, nerovnoměrnost v zeměpisném rozdělení prostředků. Protože je pravda, že ty univerzity které jsou nejlepší, také zároveň nejlépe ví, jak dosáhnout na veřejné peníze, čili v podstatě se, je to kruh, který se pouze sám sebe posouvá dopředu. Tři připomínky. Otázka pana Olbrichta a ostatních týkající se optimismu, který cítíme vzhledem k této strategii 2020 Potom se pokusím zabývat otázkou, jestli prostředky financované z evropské úrovně jsou těmi prostředky nejlépe vloženými. Co se optimismu týče, no tak na to byste spíše měli odpovědět vy než já. Já jsem optimistický, když vy jste optimističtí. Konec konců politici jste vy, ne já. My jsme odborníci. Vy byste se měli rozhodnout. Já nevím, jestli vy to myslíte vážně nebo ne. Tak se ptám jestli to jsou jenom deklarace týkající se strategie 2020, nebo jestli to i podložíte financováním a ostatními potřebnými věcmi. Já budu optimista, až uvidím, že vy něco děláte. Já nemám být optimista, já mám jenom pozorovat a analyzovat situaci. Říct, že inovační summit který měl proběhnout na úrovni předsedů vlád a prezidentů, byl zase přesunut z října na prosinec a potom zase z prosince na únor. No to musím říct, že mi optimismem nenaplní. Na druhou stranu já rozumím tomu, proč ten summit je odsouván. Já pracuji na problematice euro téměř každodenně. Ale a rozumím tomu, že je potřeba teď se věnovat euru. To vůbec nespochybňuji. Ale přesto si myslím, že je stejně tak důležité dělat i ty ostatní věci. Pochopitelně, jak řekl prezident Evropské unie, teď je otázka vyřešit evropské budoucnost eura, ale musíme zároveň založit na svoji budoucnost, na své přežití do budoucnosti. Čili krátkodobé a dlouhodobé problémy musí být a jsou propojeny. A právě proto jsem v úvodu řekl, že krize je závažná otázka. Protože nejde jenom o to přežít několik následujících měsíců a pak bude všechno v pořádku. Já myslím, že krize ukázala, že, se tím, že tady je opravdu obrovský předěl ve světové ekonomice. Trendy existovaly i v minulosti. Když se podíváte na grafy, když se podíváte na vývoj průmyslové produkce, tak uvidíte, že tady nedochází pouze k přesunu z rozvinutých ekonomik do rozvíjejících se ekonomik, ale také k přesunu z Evropy do Ázie. Já si myslím, že 21. století bude stoletím Ázie. A otázka je, pakliže tomu tak bude, tak co s námi? A odpověď je na vás, nikoli na mě. Já můžu analyzovat, já můžu přinášet nějaké úvahy, ale potom je to ve vašich rukou, kteří jste naši uh, volení zástupci. Jsou prostředky na evropské úrovni utrácené vždy utráceny na té nejlepší úrovni? No, zjevně ne vždy, Paní Cavalio to ví velmi dobře, protože odváděla velmi dobrou práci jak v Portugalsku, tak v komisi, tak teď v Evropském parlamentu. Vlastně viděla tuto problematiku ze všech stran. A mám pocit, že měla pravdu. Je zajímavé zjistit, že výzkumní pracovníci nemají rádi a kromě toho také soukromý program Eh, soukromý sektor jednotlivé programy, ale European Research Council. Je potřeba, abychom měli systém, který je méně byrokratický. O tom, jestli je potřeba učinit ještě jeden krok dopředu, tak tam za to postavím otazník. Komise která řídí tyto prostředky, to je jedna věc, to je legitimní, je potřeba si tuto otázku položit, ale mám ještě otázku další. Je potřeba tyto prostředky přesunout od komise k nezá, na nějakou nezávislou agenturu. Já bych rád měl nezávislou agenturu pro výzkum a vývoj. Skutečnou agenturu, nejenom tak, jenom nějakou agenturu, která se na něco bude hrát která by měla svou vlastní rozpočtovou autonomii, protože jinak to žádná evropská agentura vůbec není. Je to vůbec možné? No to je na vás, abyste se rozhodli. Na vás v Evropském parlamentu. Mně se na to neptejte, vy jste politici. Protože člověk nemůže zároveň analyzovat a zároveň rozhodovat. Teď, co se týče excelentnosti ve výzkumu a otázky soudržnosti. Já myslím, že to je velmi legitimní otázka, protože my jsme v Evropě velmi pišní na naši různorodost a zároveň na naši soudržnost. Takže já to rozhodně nechci bagatelizovat. Ale hovoříme o inteligentním růstu a o inovaci. A pak, když to chceme takto, tak se musíme soustředit na excelentnost a následně na soutěž. Naší silnou stránkou je velikost našeho trhu a veliký potenciál, ale tento potenciál musíme kultivovat a zajistit, aby zůstal tady a neodešel jinam. Ale proto potřebujeme soutěž, ve které se ukáže, kdo je excelentní a kdo ne. Ale nemělo by to jít na úkor soudržnosti. Snažil jsem se vlastně říci, že bychom k tomu měli využít jiné nástroje a že mám pocit, že v minulosti jsme se velmi často snažili smíš, směšovat tyto dva cíle do jednoho nástroje, tedy excelentnost a zároveň soudržnost. A když to takto smícháme, tak se stane, že nesplníme ani jeden cíl. S oběma cíly souhlasím, ale je potřeba vytvořit nástroje tak, aby jeden podporoval tento cíl a druhý podporoval druhý cíl. Ti, kteří jsou excelentní, by měli mít možnost soutěžit. Děkuji, André. A teď už eh, se dostáváme ke konci této části naší diskuse, této první části prvního panelu. A já bych eh, se chtěl vrátit eh, ještě k některým těm otázkám, než oficiálně uzavřím, uzavřu. Eh, první poznámka je, že tady vlastně diskutujeme o rozpočtu a zcela nevyhnutelně, když eh, parlament diskutuje o rozpočtu, tak Samozřejmě eh, tady musí být určitá návaznost mezi eh, rozpočtem a eh, tím, co, co ty peníze přináší. Musí tady být vyváženost, abychom měli jistotu, že také způsob, jakým se peníze vynakládají, je monitorován. To se také musí zdůraznit. Otázka rámcového programu a otázka koordinování projektů za 6. 7. rámcového programu, já mohu říci, že eh, ten způsob, jak se to monitoruje, spočívá v tom, že se sleduje eh, peníze, které se vynakládají a výsledky, které se získají, čili jaké výsledky, eh, jinými slovy, jaká přidaná hodnota byla získána za tyto peníze. To je to hlavní, co je posuzováno. Pro osmý rámcový program by bylo ideální samozřejmě, aby výzkum přispěl k těmu eh, inteligentnímu, inkluzivnímu a udržitelnému eh, rozvoji. Eh, to se netýká samozřejmě pouze rámcového programu, ať už sedmého nebo osmého. Před několika lety jsem se obrátil na parlament s projektem, který posuzoval vynakládání rozpočtu na velké projekty, jako je například Galileo, když jsem analyzoval tyto otázky, tak ty hlavní problémy, neuvěřitelné problémy byly v tom, že vlastně největší eh, projekt na světě ITER, největší vlastně projekt, výzkumný projekt, který máme na Zemi, probíhá bez základních eh, mechanismů řízení, které by zajišťovaly, že jednotliví partneři eh, pracují, spolupracují a používají stejné standardy. A právě toto je věc, kterou může eh, parlament udělat, aby se to neopakovalo. Další věc. Já jsem velký stoupenec uh, laciných reform. Jiným slovy, když eh, se zváží, eh, kolik, o kolik je možné eh, rozpočet navýšit, tak zjistíme asi, že to není o mnoho, ale na druhé straně si můžeme klást otázku, jak zainteresovat soukromý sektor. Asi by bylo dobré stimulovat transfer technologií mezi univerzitami a podnikatelskou sférou. Hovořil jste o evropském patentu. To bylo opravdu před nějakou dobou přímo v jádru diskusí. Teď se to tak trošičku smetlo pod koberec, ale myslím si, že by bylo eh, důležité to považovat za jednu ze složek, ne to jediné řešení, ale jednu ze složek toho celkového řešení. Jak eh, umožnit využívání technologií Myslím, že se eh, doposud, eh, když se podíváte na eh, sdělení komise o o Keen and Q Technologies, tak to bylo trošku, trošku i zvláštní, prostě se uvažuje o tom, že když se do tohoto investuje, tak to má své dopady dál, rozlevá se to dále Um, o těchto klíčových eh, technologiích, které umožňují další možnosti, eh, um, další rozvíjení infrastruktury. To určitě je také věc, kterou parlament by asi měl říci, že stěžejní iniciativy by měly být rozhodně monitorovány. Eh, a dále ukazatele. Myslím, že je především nutné udržet konzistentnost politiky, je nutné odpovídat na klíčové otázky, jak tyto iniciativy budou reagovat na potřeby dosáhnout určitých eh, iniciativ a eh, sledovat eh, průběh v čase, stanovit odpovědnosti za to, že byly či nebyly dosaženy Eh, cíle. A otázka strategie 2020, v čem je odlišná? Takhle, zně, takhle zněla otázka. Já myslím, že tady jedna hlavní eh, odlišnost, a to je třeba zdůraznit a také asi využít, nevím, zda je možné ji využít, ale snad se pokusit, a to je otázka eh, Eh, alokace mezi eh, úrovni EU a úrovni členských států a sledování pokroku, to musí zůstat velice eh, silné, ne pouze na papíře. Pravidelně musí být podávány zprávy o tom, jak se pokračuje v před, jak se dosahují cíle v rámci strategie 2020. To je třeba dělat dříve, než bude eh, příliš pozdě. A příliš pozdě může být mnohem dřív, než uplyne 10 let. A tím, těmito slovy bych chtěl poděkovat všem účastníkům panelu za to, že eh, se maximálně snažili odpovědět na všechny otázky, které v diskusi zazněly eh, které jsme si stačili zaznamenat a já vám tedy rozhodně přeji velice úspěšné eh, pokračování v této eh, důležité akci a děkuji, že jste nám eh, svěřili toto téma i své nápady. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem účastníkům panelu, všem expertům a také moderátorům. My jsme trošku překročili čas, který byl vyhrazen na tuto část panelu a proto já vás poprosím, aby chom se tady rychle vystřídali, to znamená, aby členové toho druhého panelu eh, co nejrychleji přišli sem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht so... Vážení kolegové, vážené kolegyně, musíme si pospíšit. Nyní zahájíme druhý panel a zaměříme se na trvale udržitelný růst. Mezi našimi odborníky je pan Christian Egenhofer, kolega eh, z Centra pro evropské strategické studie, pana Valtra Bolce, který je místopředsedou Rady agentury pro spolupráci energetických regulátorů. A potom je mezi námi také Miroslav Drigaš, který je náměstkem ředitele Institutu pro Eh, zemědělský rozvoj a venkov, působí v Polské akademii věd. A po mé levici sedí paní Ulrike Gero, která je eh, pracovnicí berlínské kanceláře Evropské rady pro zahraniční vztahy. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, že jste mě pozvali do Evropského parlamentu. Byla jsem skutečně poctěna, že jste mi dali tento úkol. Nejsem specialistkou na energetickou politiku, na tento New Deal, ale myslím, že tady existuje propojení mezi energetikou a také mezi evropskou zahraniční politikou, takže já doufám, že si budu vést dobře, když budu moderovat tento panel, protože energetika je spojená se zahraničními vztahy k našim sousedům. Eh, jsme buď transitní zemí, eh, nebo jsme příjemci energie, která přichází z zahraničí, čili je pro mě velkou ctí, že mohu předsedat tomuto panelu, protože energetika je hlavním tématem 21. století v celé řadě oblastí. Jednak se to pojí s novým dílem v oblasti trvalé udržitelné energie, dále je to otázka nových rozvodných sítí a infrastruktury, dále je to otázka eh, rozvodných sítí a převozu a je to tedy eh, otázka, která se týká přímo našich eh, občanů. Tato agenda skutečně bude naše občany zajímat a je důležité, abychom se díky této politice dostali blíže k evropským občanům. Na úvod se snažíme pohovořit o energetické politice, otázce obnovitelných zdrojů, kterou budeme řešit a potom bych chtěla říct si tedy následující. Opět energie je tématem 21. století. Všichni víme, že nám dochází um, fosilní paliva, plyn, ropa, takže musíme uvažovat, jak využít obnovitelnou energii. Existuje také jasné propojení mezi zahraniční politikou ESVČ, čili politikou, kterou chce vytvořit Evropská unie, a energetickou politikou. A otázka zní, zda je Evropa schopná mít integrovaný energetický trh. Druhý bod. Energie je drahá je zde celá řada aktérů, jsou v tom velké peníze a Evropská unie bude muset eh, vytvářet své rozvodné sítě. Údajně to bude 200 miliard euro, které bude muset eh, Evropa investovat, aby měla trvalé udržitelné rozvodné sítě. Čili Evropská unie musí získat takovéto finanční prostředky, otázka zní, zda je toho schopná, a potom energie je také oblastí, kde existují určité rezistence, váhání, různé pohledy. Například já jsem z Německa, eh, na civilní i vojenské úrovni jaderná energetika není příliš prosazována, čili musíme řešit i naše domání, domácí problémy v rámci naší real politiky a otázka další, jak to budeme financovat. Pokud máme uh, evropskou energetickou politiku i politiku v oblasti změny eh, klimatu, kde budeme získávat finance od bank, od eurobondů, pokud budeme mít nové typy financování, jaké budou představovat překážky. Dále rozpočet, což bylo téma předešlého panelu, a to bude dotaz pro mé kolegy v panelu, do jaké míry Evropská unie vyčlení pro naše potřeby trvalé udržitelné energetiky. Dovolím se říct, že nový rozpočet, nový finanční výhled po roce 2014 to neřeší a i když budeme mít 1% HDP, tak myslím, že budeme pod touto úrovní. A pokud ten rozpočet bude pod úrovně 1%, tak se dostáváme do rizikové úrovně. Čili v budoucnosti budeme mít pravděpodobně méně peněz, jak tedy budeme řešit tuto rizikovou situaci. Má zásadní otázka. Můžeme mít společný evropský energetický trh a jaký podíl bude mít zelená energetika na tomto trhu a jak tento trh může být řízen tržními principy, jak bude naplňovat naše cíle a jaký bude podíl obnovitelných, eh, obnovitelných zdrojů energie na tomto trhu. Když se podíváme na čísla z tohoto dokumentu, připravila jsem se několik dokumentů, tak je tady jedno číslo, které mě skutečně překvapilo a týká se stávajících výdajů. Je to výdaj v oblasti energetiky a dopravy. Tam je 99% je národních a pouze 1% je evropské. Čili pokud chceme mít trvale udržitelnou energetiku a takovéto evropské sítě, tak to je zásadní otázka, kterou si musíme položit v dalším desetiletí. Jak je to možné, že 99% investic je z národních rozpočtů a jaká je pravděpodobnost, že můžeme propojit národní výdaje, pokud nemůžeme získat více peněz, jak tedy zajistit jejich lepší zhodnocení a jak zajistit, aby bychom mohli propojit, z národních, eh, propojit národní rozpočty a vytvořit evropský rozpočet v této oblasti. Naši odborníci zastupují nejrůznější oblasti, čili mě by zajímalo, jak by měla vypadat eh, klasická finanční politika Evropské unie. Pochopitelně tady máme Eh, politiku soudržnosti, společné zemědělské politiky. Mě by zajímalo, zda se mohou také přizpůsobit těm novým energetickým eh, politikám Evropské unie. Pokud ano, tak jak? Je to dotaz na naše panelisty, ale i na ostatní členy eh, v této místnosti, protože podle mě energetika je jednou z nejzajímavějších oblastí na 20. století pro Evropskou unii. Takže hned předám slovo panu Bolcovi. víte, že je místo předsedou Rady pro agenturu spolupráce energetických regulátorů a je tam i popis, co vaše agentura konkrétně dělá. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych říci, že je pro mě velkou ctí, že mohu pohovořit na toto téma, na téma trvale udržitelného rozvoje. Pochopitelně zastupuji energetické regulátory, takže budu konkrétně hovořit o energetice, o energetické infrastruktuře. Myslím si, že všichni známe cíle programu Evropa 2020, která chce eh, konkurenceschopnější zelenou ekonomiku a v podstatě se nám nepodařilo naplnit Lisabonské cíle v Lisabonském programu, takže teď se snažíme po druhé zajistit zdá se nám podaří být konečně úspěšní a je to důležité také pro energetiku. Pochopitelně energetika je eh, velice nákladná pro evropský průmysl, je čím dál tím dražší a musíme si říct, kolik peněz bývá spotřebitelům, aby utráceli za něco jiného než energetiku a v zásadě musíme zajistit eh, naplnění základních energetických potřeb oproti jiným výdajům. Existují cíle, které musíme naplnit, aby interní trh skutečně fungoval. Máme deset let energetické liberalizace za sebou, učinili jsme určitý pokrok, doufáme, že ten třetí liberalizační energetický balíček vyjde v plnou platnost v příštím roce a ten přispěje k tomu, aby konečně energetický trh byl plně účinný abychom měli energetickou cenu, která bude postavená na poptávce a nabídce a aby vznikl trh, který bude schopný absorbovat další politiky a další náklady, jednak v oblasti trvalé udržitelné energie, abychom řešili otázku zprávy a řízení, také abychom byli efektivnější v jiných sektorech, jako e, je výstavba budov, Čili máme celou řadu povinností, eh, které musíme naplnit na energetickém trhu, co se týče cen. A navzdory tomu všemu musíme zajistit, aby politika fungovala dobře, aby trhy byly integrovány na takové úrovni, aby skutečně mohly fungovat a aby mohly eh, fungovat tady v souladu s ostatními politikami. Musíme zajistit, aby všechny komponenty, které jsou nezbytné pro energetické trhy, byly aplikovány. Máme tady energetickou strategii, která byla nedávno vydána komisí, kde se hovoří o energetické účinnosti, o nových technologiích, o úloze spotřebitele a tak dále. V zásadě se chci zaměřit na to, jak mohou trhy fungovat lépe a jakou potřebují infrastrukturu. Jak by měly fungovat jednotlivé sítě, které se vytvoří. Nacházíme se ve fázi, kdy naplňujeme ekologické cíle, cíle trvale udržitelného rozvoje, kdy se mění energetický sektor. Rok 2050, což v oblasti energie je krátká doba, roku 2050 bychom měli eh, vyrábět elektřinu bez jakýchkoliv emisí CO2. Dnes elektřina je hlavním zdrojem emisí CO2 v Evropě i ve světě, čili musíme změnit způsob vyrábění energie. Dvě třetiny energie, nebo méně než dvě třetiny, eh, je založeno na spalování fosilních paliv a pokud to chceme změnit, tak musíme zásadně investovat eh, do výroby a také sítí, protože sítě eh, budou spojovat jednotlivé zdroje obnovitelných zdrojů energie a budou propojovat eh, tímto způsobem celou Evropu. Potřebujeme určitou finanční částku. Ta celková eh, částka se špatně odhaduje, protože tady existují různé scénáře, modely, které jsou často citovány, které se používají komisí, ale v celé řadě případů to bylo chybné. Čili zcela jistě tato velká investice se musí zaměřit na infrastrukturu, eh, na eh, plynovody, ropovody. Otázka zní, jak to budeme financovat, kolik na národní úrovni, na evropské úrovni a kolik Evropa nebo evropský finanční mechanismus k tomu bude přispívat. Myslím si, že existuje několik zásad a musíme vycházet ze zkušeností předešlých politik, eh, mechanismu financování za různých okolností a musíme se poučit z našich minulých zkušeností a jak si jak situaci zlepšit. První poučení je v tom, že trhy musí in, eh, iniciovat investiční projekty. Zjistili jsme, že není příliš dobré, abychom optimálním způsobem využívali investice. Například v Německu se lidé uvědomují, že e, investice do fotovoltaických článků je trvale neudržitelná. Tato výroba je příliš drahá, čili musíme pečlivě zvážit, abychom e, neprosazovali pouze určité strategie, politiky, investovali do nich a zjistili, že se to nakonec nevyplácí. Čili musíme zapojit trh, protože trh má velice dobrou energetickou infrastrukturu pro Evropu. Jediná změna, kterou chceme zajistit, musíme harmonizovat naše trvale udržitelné obnovitelné zdroje, ale ty trhy ten zbytek zajistí sami. Za druhé, musíme se zaměřit na uspůsobení regulačního rámce, a to postupně. Musíme ponechat určitý čas, aby trhy měly příležitost a mohly Eh, zhodnotit investice, aby mohli zainvestovat do nových eh, infrastruktur, aby tyto investice nebyly promarněny. To znamená, pokud dávám příliš mnoho německých příkladů, ale pokud se podíváme na eh, politické strategie, kdy se rozhodneme, že nebudeme mít jadernou energii a budeme mít plynovody, tak máme celou řadu plynovodů, které nebudeme Eh, využívat, pokud se potom rozhodne, že nebude ukončovat jadernou politiku. Čili pokud máme takováto velká politická rozhodnutí a najednou se politika změní, celá strategie se změní, tak eh, potom eh, ta struktura, která vzniká, může být určitou zátěží. Je tedy důležité, abychom se vydali správným směrem a musíme také zajistit evropskou harmonizaci, protože tyto projekty na evropské úrovni budou vycházet také z evropské eh, nabídky a poptávky a z cenových eh, modelů, čili musíme mít harmonizovaný přístup v rámci celé Evropy. Také evropské finance musí sehrát určitou úlohu v určitých podmínkách. Je jasné, že schopnosti Evropy zafinancovat do této oblasti jsou omezené. Ale evropský finanční mechanismus může se hrát určitou úlohu. To znamená, když národní finance nejsou možné, protože eh, ty náklady a výhody eh, jsou příliš eh, odlišné oproti jiným státům. Pokud by ty přínosy byly pouze pro jeden nebo dva státy, pokud by tedy tento mechanismus dobře nefungoval, tak v tomto případě ty nedostatky finanční může eh, naplnit to evropské zafinancování. Dále měli bychom být plně evropské financování, ale tady máme omezení evropského rozpočtu, že to bude stejně nevyhnutelné. Jak pracovat Eh, s fondy. Například bychom měli mít eh, fondy soudržnosti, neměli bychom vytvářet nové fondy. Evropské instituce nejsou příliš dobré při vytváření nových finančních struktur. Eh, když se vyplácí různé finanční prostředky, tak se to často řídí spíš nějakými politikami, schvalovacími procesy, ale nejste potom schopni se zaměřit na konkrétní projekty. To znamená, že ty peníze jsou potom rozdány všem, do všech regionů a když vemete to omezené množství, které je dispozici, tak ty politiky nejsou tak účinné. Já bych spíš využil stávající mechanismy financování, nevytvářel bych nové, protože často, když vytváříte nový mechanismus, tak to trvá někde až dva roky. A na závěr Další úloha ještě k financování musíme zmírňovat určitá rizika. To je další nástroj, který je, nemá přímo vliv na rozpočet, ale měli bychom mít eh, taková, takovýto postup, protože některé projekty by nemohly být vůbec zrealizovány. Děkuji. Možná by bylo dobré, abychom hned dali slovo panu Miroslavu Dregasovi, který je náměstkem ředitele Ústavu pro rozvoj venkova a zemědělství Polské akademii věd. Předpokládám tady, že budete přistupovat k tomuto tématu z jiného úhlu a ukážete nám třeba, jak by se energetická politika dala napojit na vaši oblast. A potom bychom dali slovo Kristianu Egenhoferovi, který pracuje v oblasti klimatu a energetiky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím, že tady jsem jediný, který bude hovořit o této otázce z pohledu venkova a zemědělství. Takže na samý začátek bych chtěl říci, že mám určité pochybnosti o strategii 2020. Mám totiž pocit, že ani zemědělství, ani venkov v této strategii příliš nefiguruje, především co se týče bezpečnosti dodávek potravin v Evropské unie. Když se na to podíváme z pohledu globálních podmínek a dobíhajících jednání se skupinou zemí Mercosur, tak já si myslím, že by to mělo vést k určitým obavám, protože zde je ohrožen rozvoj zemědělství v Unii. Teď, co se týče provázanosti zemědělství a energetiky, tak mám pocit, že v Evropské unii, v tomto společenství, lidé nejsou dostatečně informovány o důležitosti zemědělské politiky, o dosavadních podporách a domnívám se, že tato podpora by mimochodem měla být minimálně tak vysoká jako dosud, tak aby eh, zemědělství bylo schopno splnit stávající i budoucí cíle. Tady si myslím, že to asi nebude potřeba příliš ničím dotkládat, pouze bych zmínil dvě, tři čísla. V Polsku lidé mají čím dál tím více pocit, že společná zemědělská politika jenom cpe peníze zemědělcům do kapsy. Já bych se na to podíval jinak. My jako spotřebitelé v Evropské unii máme levnější potraviny, než kdyby cenotvorba potravin byla stanovována čistě na volném trhu. To je jedna věc. A za druhé, prostředky, které jdou do společné zemědělské politiky, zároveň startují hospodářský růst i v jiných oblastech národního hospodářství. Podívejme se třeba na Polsko. 90, 95 prostředků pocházejících ze společné zemědělské politiky jdou následně na nákup zboží, které bylo vytvořeno v jiných sektorech ekonomiky. Takže zjevně společná zemědělská politika tady startuje hospodářský růst v ostatních sektorech ekonomiky. Teď k energetice, které se dostanu za chvíli. Mám pocit, že společná zemědělská politika se dostala do fáze, ve které bychom se měli zamyslet nad tím, jestli ji náhodou neříkat jinak. Třeba společná politika v oblasti potravin a veřejných statků. A tady by se vlastně vešly i oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů energie a všeho ostatního, co je s tím provázáno. A potom ještě jedna další věc. Podle mě společná zemědělská politika má přidanou hodnotu v tom, že se soustředuje na kvalitnější potraviny. A mám pocit, že to má i dopady na zdravotnictví, protože kvalitní potraviny zjevně zvýší a zlepší zdravotní stav našeho obyvatelstva v Evropské unii, čímž se zase sníží náklady, které nese celá eh, společnost v EU na zdravotnictví. Takže podívejme se na dopady společné zemědělské politiky a její provázanosti s energetikou. Tady se vracíme k tomu, co zaznělo už v prvním panelu, tedy inovace a inovační řešení snižující energetickou náročnost zemědělské politiky. Tady v prvním panelu mám pocit, že proběhla velmi živá diskuse, ve které se dobře říkalo, že je potřeba vybírat projekty na základě soutěže. Ale mám pocit, že tady ještě je druhý aspekt. Zemědělství v celé Unii by se dalo velmi dobře podporovat zavedením jakéhosi nového nástroje, který by umožnil rozvíjet a rozšiřovat co nejlevněji moderní zemědělské technologie. Protože víme, že trh těchto technologií je velmi, má, má velmi vysoko nastavené ceny ve světě. Takže toto si myslím, že by mohlo být jedním z příkladů přidané hodnoty společné zemědělské politiky, že by se podporoval výzkum do snížení energetické náročnosti zemědělské výroby. Teď konkurence mezi potravinářskou výrobou a biopalivy. Mám pocit, že v tuto chvíli ve světě by potravinářská výroba měla mít v Evropské unii přeze všechno prioritu. Produkce z Evropské unie by měla vést minimálně k naplnění 80 potřeb potravin. Existovala deklarace několika ekonomů, kterou vydali v loňském roce a říkali, že Evropská unie je dostatečně bohatá na to, že si může koupit za jakoukoliv cenu potraviny kdekoliv. Tak by to vypadalo, kdyby nebyla konkurence na zemědělských trzích. Podívejme se třeba na cukr. Polsko bylo jedním z největších producentů a největších exportérů cukru, ale dnes Máme maloobchodní ceny nejvyšší, než jsme měli za posledních 30 let, když se to přepočítá na stále ceny. Takže myslím si, že tímto směrem by priority se neměly ubírat. Děkuji. Také děkuji mnohokrát. Děkuji za jiný pohled na tuto problematiku a na staré politiky Evropské unie a za vaše návrhy na jejich modernizaci dokonce přejmenování, tak aby se do nich dostaly všechny aspekty, které pokrývají. A nyní dám slovo panu Kristianu Egenhoferovi, výzkumným pracovníkem ze střediska pro evropská politická studia. Já nejsem odborníkem na energetiku, spíše bych se soustředil na klimatické změny a následně reagoval jenom na témata, která tady máme. Eh, otázka klimatických změn teoreticky vypadá jednoduše. Eh, máme tady eh, CO2 a to. Eh, vlastně tady vytváří celý ten řetězec, který eh, vede také k obchodování s povolenkami, s příjmy pro vládu a podobně. Já myslím, že důležité je, abychom si eh, zapamatovali jednu věc, kterou řekl pan Bolc, že když nemáme hospodářsky účinný systém, prostě nebude možné dosáhnout ty cíle, o kterých hovoříme. To znamená Účinnost trhu, to je velice důležitý fakt. Na to někdy zapomínáme v našich diskusích. Hovoříme o intervenci tady, intervenci eh, tam a eh, zapovídáme v tom celkovém obrazu zdůraznit eh, tuto důležitou věc. Známe tady celou řadu, celou řadu neúčinných situací, známe také situaci v domácnostech, v podnicích a to, co bylo řečeno v předchozím panelu, to e, není ani tak e, otázka veřejných e, sfér, je to spíše otázka soukromého sfor, soukromé sféry. To si musíme definovat. Infrastruktura je velice důležitá a také velice těžká otázka. Chtěl bych tady zdůraznit rozdíl, dost velký rozdíl mezi tím, co bych nazval tradiční otázky infrastruktury, to znamená to propojení mezi zeměmi, mezi silnicemi, na hranicích mezi zeměmi a dále. Transformační eh, infrastruktura, to znamená přeměnění na něco nového. A eh, tady je analytický základ, který ukazuje, jak dále postupovat. A já jsem velmi rád eh, že to také zdůraznil pan Bolce, že toto by mělo proběhnout a stejně tak se to týká také zemědělství. Pokud jde o klimatické změny. Strategie 2020 samozřejmě také zdůrazňuje efektivní využívání zdrojů, což je samo o sobě velice složité. Já bych eh, se chtěl vrátit eh, k banálnímu původnímu modelu Eh, účinnost zdrojů samozřejmě vyplývá také z cen eh, základních eh, produktů. Máme tady samozřejmě nejrůznější nařízení, vývozní, dovozní přirážky a podobně, ale je tady ta otázka základní ceny. A velice rychle se dostáváme k otázce konkurenceschopnosti a situace se tady výrazně změní. Nechci to příliš komplikovat. V této fázi, a možná to je trošku odešné od toho, co říkali ostatní, eh, strategie 2020 bych eh, považovala za eh, spíše prohlášení o, o tedy takový mission statement, prohlášení o, o úkolu. A když se dostaneme k otázce rozpočtu trošku eh, podrobněji. Je eh, financování důležité? Je důležité dobré fungování rozpočtu pro EU? A pro trvale udržitelný rozvoj si myslím, že eh, politické vedení eh, rozpočtu EU je nejdůležitější. Eh, to by mělo poskytnout určité podněty, určité stimuly a vracím se k tomu, co řekl pan Bolc, eh, aby to vytvářelo určité páky, které by pak vede také k soukromému financování. Můžeme hovořit o jednom milionu zde, několika milionech tam, vlevo, vpravo, ale právě eh, ta úloha eh, té páky, která násobí účinek, je tady důležitá. To je také důležitá otázka solidarity v rozpočtu. Finanční mechanismus vlastně takto vyvažuje eh, to eh, břemeno, eh, rozděluje to břemeno. To je bez zesporu v rozpočtu velmi důležitý mechanismus sdílení břemene. A když bych se ještě vyjádřil jednou k tomu předchozímu panelu, tak velice souhlasím s panem Sapírem, naprosto souhlasím s panem Sapírem v té otázce zdůraznění excelence. Ale eh, prosím, položme si otázku, velký členský stát jako Francie, Německo nebo jiné, potřebují opravdu finance z EU? Já bych řekl, že to mohou financovat sami. A tady možná musíme trošku opatrně k tomu přistupovat. Pokud jde o priority, eh, předsedkyně se mě dívá velmi přísně a já mm, jako Němec musím disciplínu respektovat. Tak tedy Eh, eh, zvýšení eh, účinku partnerství soukromého a veřejného sektoru. To je otázka, která by byla velice důležitá a mohla by doplnit ty chybějící investice do vědy a výzkumu. Já bych ještě řekl, že také investice do energií Eh, do infrastruktury pro přenos eh, energií. Ta totiž, tato infrastruktura totiž stárne, takže to je také velice eh, důležitý aspekt, který vyžaduje určité, modernizaci. Dále, soukromé a veřejné finance v partnerství by se mohly soustředit na celou řadu otázek ve městech, například v elektrické síti, rozvodu elektřiny. A za třetí, Další oblastí by bylo eh, prostřednictvím finančního sektoru EIB eh, vlastně zvýšit ty prostředky, eh, které jsou v evropském rozpočtu a ty by se také mohly použít pro modernizaci rozvodné sítě. A já ten svůj, tu svou, tu svou miliardu, o které se tady hovořilo, já bych to opravdu věnoval na partnerství eh, veřejného a soukromého sektoru ve městech, aby bylo možné se zaměřit na otázky integrace, eh, vyřešit problémy, eh, být vlastně takovým pilotním projektem a příkladem pro některé další oblasti. Já tady mám celou řadu nápadů, ale pouze pět minut dispozici, takže já už tady skončím. Děkuji. Děkuji a já tady předám slovo, aby bylo možné soustředit otázky na panelisty. Ano, děkuji a já tady vidím lidi, kteří se hlásí o slovo. Skulle Yeah. Děkuji, tato diskuse je skutečně zajímavá. Chtěl bych se <laughs> vyslovit k evropské perspektivě. Ti, kdo zde sedí, to znamená ti, kteří zastupují Evropskou unii, mají zcela jistě lepší přehled eh, o situaci a snaží se holisticky zohlednit vše, co probíhá v těchto diskusích. Bavíme se o úloze zemědělců, bavíme se o úloze výzkumu, bavíme se o klimatických změnách, o energetice. A kromě klimatických změn se nám objevuje jeden zcela zásadní globální problém, a to je otázka fosfátu a jiných látek, které se dostávají do oceánu, do moří a bude to trvat 500 milionů let, než tyto fosfáty se biologicky rozpadnou. To znamená z hlediska eh, naší společnosti, že eh, vyhazujeme něco do moře, co se nemůže hned tak eh, rozložit. Já pracuji především v oblasti zemědělské politiky. Měli bychom se zaměřit na následující. Máme ohromný potenciál, abychom mohli zamezit klimatickým změnám. Můžeme ukládat CO2, můžeme ji sekvestrovat a pokud chceme mít zemědělství bez CO2, tak podstatě, pokud bychom eh, neorali půdu, tak eh, by nám trvalo celou řadu let, než by se ta půda doslova ozdravila. Nicméně, jak budeme řešit otázku plevele, ozdravění půdy a tak podobně. Jsou to velké otázky a pochopitelně můžeme i rozpočet pro zemědělství zainvestovat i do tohoto výzkumu. Víme, že tady jsou oblasti, jako je například lesnictví, které může být eh, soběstačné v oblasti dodávek energie. Nesněžilo by to naši zemědělskou schopnost eh, produkovat potraviny, ale musíme být opatrní, když hovoříme o zemědělství, že zemědělství vytváří energie, protože máme eh, na planetě miliardy lidí a v blízké budoucnosti to bude 9 miliard lidí a musíme využívat půdu pro výrobu potravin. Takže když se podíváme na cyklus fosfátu, tak můžeme ušetřit energii, pokud se zemědělství zaměří na budoucnost, pokud bude ekologické v tom skutečném slova smyslu, tak se nám to podaří, ale chtěla bych se dostat k těm jednotlivým detailům a podrobnostem. Na to se musíme zaměřit. Thank you, Jutta. I would like to come back to the... Děkuji. Ráda bych se vrátila k té strategické otázce tohoto panelu, což je trvale udržitelný rozvoj. To znamená prosazování eh, více efektivních zdrojů, zelenějších zdrojů a také zeštění konkurenceschopné ekonomiky. Pokud víme, tak v Evropské unii jsme promarnili šanci být vedoucí v oblasti větrné energie. Já si myslím, že to je problém, protože jsme ztratili to technologické prvenství v této oblasti. Musíme být konkurenceschopnější v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Musíme zajistit systémové vedení v oblasti obnovitelných zdrojů energie a také v oblasti zeleného rozvoje nových vzorců rozvoje. Teď bych se vrátila k tomu, co říkal pan Egenhofe. Bylo řečeno, že strategie 2020 je prohlášením, ale není to ještě plánem. A pokud jsem to dobře pochopila, tak bylo řečeno, že možná vznikne plán eh, s novou komisí. Nová komise začne fungovat roku 2015. Možná jsem to špatně pochopila, ale chtěla bych říct se následující. Pokud to není v tuto chvíli plán, tak nemáme příliš mnoho času pokud nechceme zažít další neúspěch, musíme začít pracovat velice rychle a je to otázka politické zaangažovanosti. Pokud ne, tak neuspějeme. Je to otázka zapojení trhů, ale také evropských politických vůdců a členských států. Pak jste říkal, že z vašeho hlediska to politické vedení evropského rozpočtu je to nejdůležitější a pochopitelně pro vás je to ještě důležitější, pokud jsem pochopila vaše stanovisko. Je to možná důležitější než ta samotná částka, protože ten evropský rozpočet není sám o sobě zas tak velký, ale je to otázka především politického vedení a strategií. Pochopitelně tady možná pokulhává politické vedení, nicméně já se ptám, co můžeme udělat, abychom situaci zlepšili, protože vy jste říkal, že možná velké členské státy to zvládnou sami. Pro mě to není kontradikce. Úloha eh, politického rozpočtu je také právě v tom, že musí dát eh, politické vedení. Možná to bude tedy Francie, Německo, velké členské státy. To ale není společný evropský přístup. Z mého hlediska jej potřebujeme, abychom byli úspěšní v rámci této nové strategie. Mně tedy přijde, že se objevily ve vašem projevu určité protimluvy, čili bylo by dobré, pokud byste to mohl vysvětlit. Děkuji. José Manuel Fernández. <laughs> Muito bem. Muito José Manuel Fernández. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu velice stručný. V té otázce, kterou chci položit. Udržitelný rozvoj, udržitelný růst, to je oblast, kde máme možnost eh, využívat eh, čisté zdroje. Hovořili jsme o eh, povolenkách na emise uhlíku, hovořili jsme o zdanění energetiky a já se dostávám už ke své otázce. Nebyl by to dobrý nápad, a obracím se na všechny členy panelu, nebyl by to dobrý nápad, že by eh, zdroje z prodeje povolenek, z obchodování povolenkami nebyly zpravovány členskými státy, ale spíše na evropské úrovni, že by to byly vlastně příjmy ehm, do rozpočtu EU. Chtěl bych také vědět, jaké jsou tady další e, daně, které by tady byly logické podle vás v oblasti životního prostředí, energetiky zejména. Je to dobrý nápad? Podle mého názoru takové nové příjmy by také mohly být použity pro trvale udržitelný rozvoj k tomu cíli, který je uveden ve strategii 2020. Děkuji. Pan Sikersky. během posledních let jsme viděli, jak fungovaly finanční trhy. Zdálo se, že operace můžou být čisté a v pořádku, ale taky, že ne. Z toho, co se stalo na finančním trhu, se dají vytáhnout nějaké lekce pro energetický trh, který je přece tak úzce navázán na bezpečnost dodávek energie, ale i na další, politik, na další politické aspekty. Zatím to tak alespoň vypadalo. Zajímalo by mě tedy, jestli je možné, aby v této oblasti fungoval pouze trh. A myslím si, že to tež platí i pro potraviny. To, co tady bylo řečeno, že je nemusíme produkovat, že je prostě můžeme dovést. Když se ale podíváme na situaci ve světě, na, klimatil, na klimatické změny, na další různé hrozby, opravdu to vede k tomu, že můžeme dodávky potravin, které jsou ještě důležitější než dodávky energie, založit čistě na vnějších trzích? Já myslím, že politici by si na toto měli odpovědět. Evropa už si dnes nespomíná na to, proč vznikla společná zemědělská politika. V podstatě bylo to po druhé světové válce, kdy byl, kdyby v Evropě jinak byl hladomor. Nové členské státy vědí, co to znamená, když občas nejsou nějaké potraviny. Zdá se, že zbytek Evropy na to zapomíná. Máme trh a na druhou stranu máme regulaci. Máme regulaci na, energetické, na energetickém trhu, teď ji zavádíme na trh finanční. A otázka je co jinde a jaké to má náklady. Teď, politika soudržnosti je politikou pro rozvojovou. Společná zemědělská politika nám dává určitou bezpečnost nejenom v oblasti potravin, ale také v oblasti zdraví, o čem už hovořil pan doktor Driga. Totež platí i pro životní prostředí, na který má dopad. Jsou to tedy určitá veřejná dobra, ale otázka je, jak ty její přínosy nad rámec tedy té primární produkce ocenit. Jak objektivně vypočítat, jaký má společná zemědělská politika příspěvek v dalších, k dalším oblastem. A teď ještě k PPP. To jsem jenom chtěl dodat, že si myslím, že to může být velmi účinný nástroj podpory rozvoje. A ještě jednu věc k zemědělství a trvale udržitelnému rozvoji. My jsme mluvili, my jak teďka mluvíme o energii, tak myslím, že za několik let budeme úplně stejně hovořit o vodě a k tomu je potřeba se vrátit. Já mám pocit, že to tam by se teď mělo investovat. Do vodního hospodářství.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 tomu, co říkala paní Paulson a k otázce um, orá, orby, já si myslím, že to strašně závisí na tom, o jakou půdu se jedná. Mám ale otázku na polského kolegu. Já mám pocit, že ceny na zemědělských trzích jsou velmi provázané. Že na jednu stranu tady máme ceny energie a na druhou stranu ceny potravin a že ty jsou provázané. A mám pocit, že teď tady navíc vznikají i určité nové vztahy. Nejde jenom o prioritizaci potravinářského průmyslu. Jde o to, že ve chvíli, kdy se zemědělcům nevyplatí vyrábět potraviny, tak potom začnou pěstovat energetické plodiny, což má své dopady na venkov, nad kterými je potřeba se zamyslet. Když hovoříme o emisích CO2, respektive jejich snížení, což je naším cílem, snížit emise CO2 o 20 tak eh, máme jednu možnost. A to lépe využívat zdroje, které máme k dispozici. Připadne mně tedy jasné, že Efektivnější hospodářství bude zároveň méně emitovat CO2. A teď mám ještě otázku na pana Polce. Co, co vy vlastně konkrétně navrhujete? Na jednu stranu říkáte, že máme velké cíle, 3x200, a na druhou stranu se snažíme zavádět povolenky na emise CO2. Jak se to bude řešit? Co je potřeba udělat pro to, abychom na jednu stranu tyto cíle dosáhli a na druhou stranu vyřešili problém v celkovém systému a povolenek. Děkuji mnohokrát. Já také děkuji a ráda bych vstoupila ještě jednou jako pozorovatelka do této diskuse. Připadne mi zajímavé, že na začátku jsme hovořili o zdrově efektivnější ekonomice a tady jsme se dostali potom opravdu do podrobností zemědělské, zemědělské povahy. Takže mám pocit, že to jenom ukazuje, jak těžké je formulovat politiky. Začněme s panem Egenhoffrem, potom s panem Drgasem a potom dáme slovo panu Bolcovi. Co bych očekávala jako odpovědi? Mám totiž pocit, že některé otázky se více soustředily na jiné členy panel, na, na konkrétní členy panelu. Co se týče potravinářství, tak tam si myslím, že se to spíše týče pana Dregase. Potom jsme měli polskou otázku. Ráda bych, aby na ní odpověděl Christian Egenhofer. Hovořili jsme tam o vlastních zdrojích. Já si myslím, že tady evropský text nevznikne, byť by byla ráda, ale alespoň se k tomu může vyjádřit panel. Potom jsme měli rumunskou otázku, nebo otázku z Rumunska, opět na pana Bolce, jak se, ne to byla polská otázka, jak se můžeme poučit z finančních trhů. Také by byla ráda, aby vy jste se k tomu více vyjádřil. A potom otázka potravinářské výroby versus energetické výroby. K tomu by se možná mohl vyjádřit každý z vás. Pane Egenhofře, máte slovo. Ano, máte pravdu. Obrátilo se na mě několik lidí s přímou otázkou. Já bych netvrdil, že strategie 2020 je jenom prohlášením o nějakém poslání. Když jsem hovořil o komisi, myslel jsem tuto komisi. Ta vyjádřila, jaké má záměry. A neměli bychom k tomu a to je i otázka, jestli potom k tomu nebude přistupovat příliš aktivisticky a jestli se nedostaneme tam, kde jsme byli u Lisabonské agendy. Nezapomínejme na to, že Čína je obrovská země, my jsme oproti ní poměrně malí. Časem se tedy může stát, že jejich trh, vzhledem k tomu, že je třikrát více než my a roste jim HDP, bude větší než ten náš. A co se stane, Potom, Čína vede v oblasti větrné energetiky, ale otázka proč? Není to zatím úplně jasné. My jsme nedávno vydali knihu ke klimatickým změnám a z nich jas, z našich dat jasně vyplývalo, že emise CO2 prostřednictvím exportu jsou pětkrát tak velké jako ty evropské. Takže pozor na čínskou efektivitu, zjevně jejich výroba je pětkrát tak náročnější než ta naše, čtyři a půlkrát než ta americká, kterou ani my nepovažujeme za energeticky účinnou. Takže pozor na efektivitu, je potřeba i u těchto zemí srovnávat i s ekologickými ukazateli. Samozřejmě, že chceme, chtěli jsme globální dohodu, na boji proti klimatickým změnám. Zdá se, že teď chceme, aby se toho někdo ujal z globální úrovně. Evropa nepovede ve všech technologiích. V některých integrovaných technologiích pravděpodobně budeme mezi prvními. Co se solární energie týče, tak proč by to pro boha, proč by měla vést v této oblasti Evropa? Solární panely se stanou prostě zbožím, které se budou prodávat všude, bude, nebude problém je nakoupit. Proč by se tedy měli vyrábět v Evropě? Nebudeme konkurenceschopní. Co se týče větrných turbín, tak ty jsou za A těžké a za B složité, tak tam bychom možná mohli se snažit vést a najít technologie, které jsou vhodné pro Evropu. Rozpočet a to, jak ukazuje na směřování politiky. Já myslím za A, že je potřeba, aby rozpočet byl správně nastaven a správně směrován. A pakliže ne, tak se nebudou prostředky využívat efektivně. Toto vedení je důležité pro země regionu soudržnosti nebo periferní země, ale zároveň je potřeba nastavit pobídky tak, aby i chudší země, nejenom ty bohatší, se přesouvaly k nízkouhlíkové ekonomice. Neříkám, že peníze nejsou důležité. Důležité je politické směrování a ten zbytek přijde potom. Teď, co se týče komunitárního aspektu evropského financování. Tady je potřeba rozlišovat několik věcí. V oblasti soudržnosti je zcela jasné, že se jedná o evropské financování pro všechny země. Co se ale týče výzkumu a vývoje, excelence a vysokých technologií, jak říkal pan Sapir, tak v těch oblastech prostě některé větší členské státy vedou a musíme se s tím vyrovnat. Nemůžeme očekávat příliš vysokou přidanou hodnotu v této oblasti. To jsem jenom chtěl říci jako fakt. Potom zazněla otázka vlastních zdrojů u ETS, tedy jestli ETS bude patřit mezi vlastní zdroje. To byla první věc, která mě napadla. My jsme v březnu roku 2008 vydali zprávu, ve které jsme to jasně napsali. Ta zpráva je stále k dispozici. Když hovořím o nových vlastních zdrojích, tak toto by právě byl první. Protože zjevně splně veškerá kritéria evropského příjmu. Tady se budu držet toho, co řekl kolega André Sapir. Já mám pocit, že toto rozhodnutí dokonce ani není v kompetenci Evropského parlamentu. Pochopitelně v dlouhodobějším horizontu tomu tak bude, ale myslím si, že z krátkodobého horizontu to ještě bude těžká bitva. Nevím, jestli k tomu to můžu ještě něco říct. Pierwsza kwestia dotycząca Tak první otázka se týkala energetiky. Už máme příklady technologií, které jsou ale obrovsky drahé a v tuto chvíli ještě nejsou využité, minimálně ne masově využitelné. Proto si myslím, že výzkum a vývoj by měl sehrát svou úlohu, snažit se zdokonalit tyto technologie a, abych navázal na to, co jsem už říkal, dá nám k dispozici nástroje, které by při určité podpoře se mohly rozšířovat po zemědělství v celé Evropě. To by tedy bylo určitou přidanou hodnotou společenství a to je směr, kterým bychom se měli ubírat. Druhá a s tímto provázaná otázka je otázka zdrojů i odpadů, které vytváří zemědělství, které se dají používat eh, pro vytváření elektrické energie. Zatím se tomu tak ještě neděje dostatečně efektivně. Ve všech evropských oblastech k tomu máme, v tom ještě máme veliké rezervy a je potřeba na tom pracovat. Teď otázka ceny obilovin. V 50. a v 60. letech to je pravda. To byla pravda, ale od té doby se ještě hodně změnilo. Došlo k, telekomunikační, k rozvoji telekomunikačních technologií a zároveň ke globalizaci a následně zemědělské trhy, stejně tak jako všechny ostatní, se stávají obětí spekulantů a spekulací. To jsme viděli v roce 2007 a 2008, kde došlo k obrovským cenovým šokům a všimli si toho i z globální úrovně. A potom ještě další záležitost týkající se energetiky versus potravinářské výroby v zemědělství, tedy energetické výroby versus potravinářské energie. No, pakliže budou, pakliže se více bude, vyp, eh, pakliže se více bude vyplácet kvůli cenám vyrábět energetické plodiny, tak budou vyrábět energetické, pakliže ne, tak naopak. Musím říci, že v Polsku se to staví i jako morální problém. Podívejme se ale na to, co dělají Spojené státy do zemědělského zákona z roku 2008 si zapíšou podporu rozvoje zemědělských plodin, které budou vytvářeny, které budou, z nich se bude vytvářet energie, protože mají pocit, že se jim to stále vyplácí. No a potom subvencují producenty obnovitelných zdrojů energie. Mám pocit, že tady je veliký rozdíl mezi touto politikou a tím, co říká, říká věda a výzkum. Rád bych ještě jednou zopakoval, že první prioritou by mělo být potraviny. Obživa pro naše Evropané a kromě toho jako Evropa máme i své závazky s bojem proti eh, eh, hladomoru. A to je také potřeba na to nezapomínat. Okay, Děkuji. Možná nejdříve k otázce fungování energetických eh, trhů eh, když tady máme celou řadu eh, příkladů, že i přes mnohé problémy a roztříštěnost a zásahy vlády v podstatě fungují. Velmi dobrý příklad je evropský trh plynem. I přes všechny ty různé producenty plynu, Ruska a podobně, všechny velké plynové, eh, plynárenské eh, firmy eh, soutěží o trhy, o dodávky a reagují různým způsobem. Vlastně tady je o 40% nižší cena než dlouhodobý index cen a to právě díky tomu, že tady je velmi dlouhodobý odpor podniků. Eh, nicméně myslím, že potřebujeme tady mít určitý eh, regulační dohled nad těmito trhy a Eh, určitě budou i další legislativní návrhy, které se budou týkat právě transparentnosti tohoto regulačního dohledu, eh, protože mm, tento trh ještě není dostatečně eh, regulován, potřebuje ještě určitý regulační zásah, ale bude-li tady dobrá regulace, bude-li to opravdu transparentní trh, tak je dostatečně veliký, musí být větší než jenom jedna země, mělo by to být v celé Evropě nebo alespoň regionální, pak tak si myslím, že opravdu bude vysílat velice dobré cenové signály pro investory, pro eh, hospodářské subjekty, ale také pro spotřebitele, eh, kteří budou vidět, zda je tedy ta energie příliš drahá a zda není dobré eh, někde šetřit. Dále otázka zní, co dělat, co by mělo být uděláno. To je pravděpodobně téma, které by překročilo rámec pěti minut. Jsou tady některé oblasti, kde evropské iniciativy by byly velmi vítány a e, jedna z těchto oblastí je e, elektrická síť, aby tady bylo možné absorbovat více obnovitelných e, zdrojů energie, zejména větrné energie. Tady je zapotřebí napojení na větší centra poptávky po elektřině. Možná 20-30 miliard eur tady bude zapotřebí v nejbližších letech, ale nebude to, nebude to, nebudou to vyhazené eh, peníze eh, ať už dosáhneme plně cílů Evropy 2020 nebo jen částečně. Dále. Eh, otázka. Větrné energie, fotovoltaické energie, ale také solárně termické energie, která je účinnější než fotovoltaická energie. To všechno jsou zdroje, které nevyžadují paliva. A konečně, když se podíváme na eh, mezinárodní zprávu o energetice zveřejněnou před několika týdny, tak je eh, zapotřebí v roce 2050 mít výrobu eh, elektřiny bez produkce CO2 chceme-li eh, splnit cíle, které si stanovujeme pro emise CO2, a to je velice, velice náročný cíl, čili všechno, co jde tímto směrem, vysoce účinného využívání elektřiny a vysoce účinné výroby elektřiny je velmi vítáno. Evropa možná teď příliš klade důraz na obnovitelnou, eh, obnovitelný zdroj výroby elektřiny. To jistě není špatné eh, o tomto směru přemýšlet a zejména fotovoltaická eh, výroba ještě má hodně velkou cestu eh, před sebou a mohli bychom se více soustředit na takové otázky jako chytrá města, energeticky účinné systémy, nejen elektrické, ale energetické obecně vzato a kombinovat naše technologie, IT technologie eh, v dalších oblastech pro co nejúčinnější využívání energií. Toto je pravděpodobně oblast, která nebude eh, tak eh, velice jednoduchá a země na Dálném východě asi tady rychle ten náskok nedoženou. Je tady eh, například otázka dálkového vytápění ve městech a podobně. Na to bychom se měli trošičku dále soustředit o optimální využívání energií, <clears throat> inteligentní města, inteligentní sítě. To je právě ten náš konkurenceschopný eh, náskok, který můžeme rozvíjet. To je ta naše výhoda. v Evropě asi nedokážeme vyrábět dostatečně levně eh, celou řadu elektronických součástek, takže těžko budeme vyrábět levněji eh, fotovoltaické články. Spíše bychom se měli orientovat právě na to, co jsem vyjmenoval, zejména eh, výzkum v oblasti obnovitelného zdroje pro výrobu elektřiny. To by bylo určitě pro Evropu velkým náskokem před ostatními kontinenty. Děkuji. Děkuji všem členům panelu, děkuji všem řečníkům, děkuji paní předsedkyně, ehm, všem zúčastněným. Já bych tady nechtěla přednášet nějaké velmi obsáhlé eh, schnutí, ale mám eh, takový eh, pocit, že společný trh energie, to je opravdu oblast, ve které je možné ještě dále, dále se rozvíjet. Kdyby se Evropě podařilo, aby spojila potřebu nových sítí, zahrnutí obnovitelných zdrojů, rozvoj trhu a to možná později ještě zapojit do otázky vlastních zdrojů. Dále otázka výroby potravin versus výroby eh, biopaliv, eh, optimálního využívání. To všechno jsou důležité body a já hned vysvětlím, proč to říkám. Toto jsou věci, které se přímo dotýkají občanů v každodenním životě. Je to otázka vytápění, bydlení, eh, potravy, každodenního života. To je takový ten širší obraz, který potřebuje Evropa v mysli občanů a já doufám, že Evropský parlament Eh, toto všechno eh, bude mít na paměti a vytvoří ten krásný energetický trh, který bude společný eh, pro všechny. Děkuji. Ano, já také chci poděkovat členům druhého panelu. A myslím, že takové, takové diskuse, které vždy Eh, produkují velice zajímavé myšlenky, jsou užitečné. Ten název, který hovoří o energetické politice, mě nejdříve trošku zarazil. Já jsem si myslela, že budeme eh, více hovořit o zemědělství nebo dalších aspektech spojených se zemědělstvím. Ale slyšení prostě už tak vždycky vypadá. Je vždycky užitečné Již dlouho pracujeme na těchto tématech, ale vždycky nás něco eh, překvapí. Já doufám, že mě poslouchá zpravodaj, protože zpravodaj teď eh, bude mít za úkol schrnout první den eh, našeho slyšení a předložit nám své závěry z prvního dne. Já chci ještě jednou upozornit, že v 18.30, až skončí toto zasedání, čili až skončí vlastně první půl den slyšení, jste zváni na koktejl, který se koná tady v předsálí. Děkuji, paní předsedkyně. Jako obvykle, po eh, vystoupení členů panelu, eh, kteří jsou odborníci na velmi vysoké úrovni, pak závěry, které zpravodaj může vyvodit, jsou ještě trošku méně srozumitelné než předtím protože každý člen panelu vyjádřil eh, inovující myšlenky, velmi často eh, se, eh, jsou ty myšlenky trošku v kolizi. I, i mohou být v protikladu proti tomu, co původně zpravodaj zamýšlel dát do zprávy. V každém případě to bylo velmi obohacující. A samozřejmě i protikladné. Já jsem si zaznamenala, všechny ty myšlenky, udělal jsem si pečlivé poznámky a budu se snažit to všechno věrně vyjádřit v pracovním dokumentu, na kterém budu pracovat. Hlavní schnutí těchto dvou panelů, které proběhly z hlediska zpravodaje, který má zpracovat pracovní dokument, Eh, předtím, než parlament zaujme určitou pozici k finančním perspektivám, eh, tak tedy mohu říci, že poté, co jsem vyslechl eh, první členy panely, tak člen, první členy panelu, tak mám ještě větší obavy, než jsem měl dříve, pokud jde o tom, jaké dopady mají mít má mít strategie 2020 na finanční perspektivy. To je bezesporu úkol, ve kterém EU nesmí eh, zklamat. Kdyby eh, strategie 2020 selhala, protože třeba členské státy se dostatečně nezapojí nebo protože nebudeme schopni stanovit dostatečný rozpočet pro všechny ty cíle, tak by to opravdu bylo obrovským neúspěchem Evropy. Tím spíše, že tady jde o strategii, která se snaží zlepšit konkurenceschopnost a růst Evropské unie. Inteligentní růst, to je velice důležitý aspekt a i obtížný aspekt, jak to zařadit do finančních perspektiv. Eh, diskuse dokumentů ukazuje, že ani členové Evropské komise nejsou úplně, než členové výboru nejsou úplně zajedno jak všechny nástroje, všechny fondy, které již existují, do toho zapojit, za, zainteresovat to je vlastně takový cíl sám o sobě, takový pilíř v rámci celé strategie 2020 a také by to byl zvláštní pilíř ve finančních eh, perspektivách. I to je určitě eh, důležitým bodem zamyšlení pro členy výboru SURE. To je bezesporu velmi zajímavá otázka. Taktéž otázka výzkumu jak bude vypadat budoucnost, otázka kritérií excelence. Jedna věc je jistá. Vědecký výzkum a politika v této oblasti obecně vzato, eh, stejně jako každá politika v oblasti konkurenceschopnosti je, eh, prostě financováno v určitém procentu z politiky soudržnosti. To je důležité brát v úvahu ve finančních perspektivách. Chceme-li najít určitou vazbu mezi strategií 2020 a finančními perspektivami, pak eh, právě toto je věc, kterou je třeba definovat a jasně stanovit eh, do jaké míry by politika soudržnosti měla být nezávislá na politice inovace a vědeckého výzkumu. Můžeme například také zvážit že sedmý rámcový program by mohl například financovat eh, ty eh, oblasti, eh, které mají excelenci, zatímto strukturální fondy v současné podobě nebo budoucí podobě by se soustředili na aspekty soudržnosti. Nevím, to jsou jenom prostě takové nápady, nebo jsou to i součásti těch obav, které tady vlastně panelisté ve mně vzbudili. Eh, budoucí finanční perspektivy by v každém případě se měly do značné míry soustředit na otázky vzdělávání, inovace a vědeckého výzkumu. Eh, všichni členové panelu Eh, hovořili o tom, kam by eh, směrovali miliardu eur, kdyby ji měli k dispozici. A vlastně všichni, eh, všichni zmiňovali právě tyto oblasti. Jestliže všichni, všichni experti směřují ty peníze do stejných oblastí, pak to má určitě své důvody. A to by určitě jasně prokazovalo vazbu, která existuje mezi vzděláváním, vědeckým výzkumem, rozvojem a těmi budoucími finančními perspektivami. A pokud jde o panel o udržitelném rozvoji. Tady je jasné, že v oblasti energetické je zapotřebí e, velkých změn. To je určitě pro nás velmi důležitým aspektem, protože budoucí finanční perspektivy by měly kompenzovat tu chybu, ke které došlo v současných finančních perspektivách, e, které e, nevěnovaly Eh, dostatečné finanční prostředky na transevropské sítě, zejména na vybudování energetické infrastruktury, eh, ty eh, sítě TEN. A to, že tady nebyly finance, to je chybou a to musíme do budoucna napravit. Také je jasné, že všichni členové panelu kladou důraz na potřebu financování, kdy je zapotřebí mít určitý eh, pákový efekt, znásobovat eh, dopady. Existuje tady diskuse, která probíhá v našich řadách eh, o veřejném a soukromém partnerství. Tady výbor SURE určitě bude hlouběji tyto mechanismy zkoumat podobně jako emisní povolenky, které by mohly být novým zdrojem financování energetických Eh, investic, jak řekl jeden kolega. Eh, to je věc, kterou nestratíme ze zřetele a myslím, že je třeba brát to v úvahu v této strategii. A dále eh, reforma budoucí společné zemědělské politiky z hlediska udržitelného rozvoje. Je jisté, že reforma společné zemědělské politiky, kterou eh, provádí eh, Evropská komise, eh, kde cílem je jak rozvoj venkova, tak i zajištění potravin v konkurence schopném prostředí zemědělského sektoru. To všechno je důležitý nástroj rozpočtové politiky Evropské unie. Jsou tady stimuly či podněty, pro zemědělství a pro udržitelný růst, eh, pro srovnávání nákladů a výnosů, aby eh, byly vyvážené také v oblasti eh, zemědělství. A to bezesporu zohledníme v budoucích finančních perspektivách. To, co já jsem tady teď vyjmenoval, to je spíše takový eh, souhrn eh, různých eh, myšlenek. Nejsou to nějaké konkrétní návrhy, ale v každém případě členové panelu tady v nás zbudili nové otázky, nové pochybnosti, nové pochybnosti tedy. A to bude určitě velice tvůrčí situace pro další zvažování všech těchto aspektů v řadách evropských poslanců poslanců. Děkuji. Eh, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení hosté, úspěšně jsme zakončili první den našeho slyšení. Je patrné, že pomocí Lisabonské strategie jsme nedosáhli svých cílů, ale jsme optimističtí, co se týče strategie Evropa 2020. Jedna věc je mi už teď jasná a myslím, že to mohu říci. Pokud se nedohodneme na správných eh, opatřeních, abychom zajistili, že strategie 2020 eh, bude dosažena, pokud se nám nepodaří zajistit patřičný rozpočet pro naplnění této strategie, tak to bude chyba Evropského parlamentu.